Odpoledne, dámy a pánové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit schůzi. Thank you, so good afternoon. Děkuji, hezké odpoledne a než zahájíme debatu k mm, výroční zprávě Evropské centrální banky s panem viceprezidentem Konstanciem. Začneme pořadem jednání, to znamená přijetí návrhu pořadu jednání. Jsou nějaké připomínky? Nejsou. Sdělení předsedy. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Za prvé, co se týká eh, sekuritizace, proběhl trialog 28.3. Bylo dosaženo pokroku v STS a CRR. Na základě STS je výsledek tento. Kolegislátoři diskutovali eh, non-paper komise o způsobilých stranách na trzích sekuritizace a o kritériích homogenity pro sekuritizaci STS. Dohodli se dát komisi mandát, aby dále zpřesnila svůj návrh ohledně toho non-paperu eh, pro zúčastněné strany a aby vydala mandát na technické úroveň na, na technické úrovni na základě hom, kritérií homogeni, homogeničnosti eh, uvedených na schůzce. Kromě toho zpravodaj SDS navrhne rovněž eh, zátěžové zkoušky které přísluší pro sponzorování sekuritizace SDS dále. Co se týká požadavku due diligence, zde se rovněž dosáhlo souhlasu. Rada navrhne znění k zákazu resekuritizace, kde budou určité cílené výňatky z toho zákazu, které budou skutečně zapotřebí. V CRR je výsledek tento co se týká empowermentu, eh, tedy pravomocí EBA pro specifikaci podmínek pro instituce, které budou moci vypočítávat eh, CARP při eh, výpočtu kapitálových nároků v rámci interního řízení. Tak to bylo rovněž odsouhlaseno, za předpokladu, přijímání, za předpokladu používání Eh, dosílaných dat podle potřeby. Rovněž eh, se hovořilo o syntetické resekuritizaci malých a středních podniků, co se týká eh, účasti možných propagačních entit a za určitých podmínek, aby investorům byly takovéto transakce garantovány. Komise byla požádána, aby zhodnotila možnost institucionálních investorů, aby používali cash assimilated instruments jako záruky, protože to by mohlo mít eh, jaksi nežádoucí důsledky. Rovněž bylo dosaženo dohody v několika politických otázkách, například co nejužší harmonizace eh, s tím revidovaným sekuritizačním rámcem Bazilejské komise. Kolegislátoři odsouhlasili část technické práce ke složce CRR. To je tady první trialog. A pak druhá věc, eh, to se týká páté revize směrnice proti praní špinavých peněz, to proběhlo 4. dubna. Eh, diskutovalo se o tomto. Je jich pouze šest těch bodů. Eh, politicky činné osoby, rada a parlament se k tomu vrátí. Komise bude informovat o proveditelnosti přístupu rady a možném kroku, možné cestě před dále. Jednotka pro finanční spravodajství Rada a EP e se dohodly na tom, že je potřeba lepší spolupráce mezi jednotlivými orgány v této oblasti. Komise byla vyzvána, aby poskytla návrh na základě eh, doporučení platformy FIU. Za třetí eh, seznam predikovaných eh, predikovaných přestupků. Parlament se vrátí k možné potřebě zavést Prahy pro tyto přestupky. Za čtvrté, předplacené karty. Technická skupina dostala úkol, aby našla eh, úkol k tomuto za páté sankce. Rada avizovala otevřenost vůči některým požadavkům eh, parlamentu. Technická skupina byla požádána, aby na tomto dále pracovala. A za poslední mandát pro technickou práci. Technická práce proběhla 5. dubna k všem těm tématům, která byla zmíněna. Trialogy budou eh, pokračovat v příštím měsíci, konkrétně 10. května. Tolik tedy k těm technickým trialogům. A teď eh, první stěžení bod na pořadu jednání. Eh, rád bych zde přivítal pana viceprezidenta ECB Vitora Konstancia. Vítáme vás tu znovu, těšíme se na obvyklou debatu, na vaši prezentaci výroční zprávy ECB. Ta výroční zpráva byla vydána ECB eh, před pár minutami ve tři hodiny odpoledne. Hovoří se zde o monetární politice a hospodářském rozvoji ECB a eh, prezentuje se aktivita eurosystému v různých oblastech. Kromě toho, eh, co se týká toho dopisu, který pan Draghi poslal panu Tajánimu 4. dubna, tak to obsahuje eh, přílohu odpovědí ECB, co se týká odpovědí a reakcí na zprávu z vlastní iniciativy k výroční zprávě ECB za rok 2015. Spravodajem byl Ramon Tremosa. Tento dopis vám byl poslán sekretariátem na konci minulého týdne. Doufám, že už jste ho mezi tím dostali. V souladu s um, článkem 284 smlouvy výroční zpráva ECB musí být předána Evropskému parlamentu, Evropské komise a Evropské radě. Ekon připraví eh, zprávu. Zpravodaj pro ně zatím není eh, jmenován, ale bude ho jmenovat SAD, pokud eh, správně chápu. V souladu s odsouhlaseným postupem začne schůze úvodním sdělením ECB, Tady dostane slovo pan, místo, pan víceprezident Konstancio, dostanete 15 minut a poté budou následovat otázky a odpovědi. Dvě minuty otázka, tři minuty odpověď, to znamená v pětiminutových celcích. Máme už seznam řečníků, které jmenovaly jednotlivé politické frakce podle jejich síly a pokud bude čas, tak můžeme pokračovat i v proceduře Catch To je z mé strany vše. Prosím pana viceprezidenta, aby si vzal slovo. Jsem velice rád, že o tomto hovoříme právě teď, v té optimističtější atmosféře, protože evropská ekonomika je na tom poměrně dobře a předpokládám, že to je přesně to, co vy nám řeknete. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně výboru Ekon, je mi velkou ctí zde dnes mezi vámi být, představit vám výroční zprávu ECB za rok 2016. Výroční zpráva je zásadní prvek naší demokratické odpovědnosti. Podporuje demokratickou debatu ve věci našich rozhodnutí a e, nekončí pouze naším reportingem. Tato příležitost zajišťuje, že naše výroční zpráva bude diskutována zástupci lidu Evropy. Svou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu bereme velice vážně. Je to začátek eh, dobře zavedeného procesu. Naše dnešní výměna názorů a pravidelný dialog mezi našimi institucemi budou předmětem pak eh, usnesení Evropského parlamentu o výroční zprávě ECB. To je pro nás velice důležité, protože chceme zajistit, že budeme plnit náš demokratický mandát který byl ECB jako instituci udělen. ECB je nezávislá instituce, aby mohla jednat v souladu se svým mandátem bez politických interferencí a je demokraticky a právně eh, zodpovědná, aby se zajistilo, že bude jednat eh, v souladu s tím mandátem. Jako obvykle, dnes jsme rovněž vydali naši zpětnou vazbu k vašemu usnesení, k naší předchozí výroční zprávě. Na úvod naší diskuse eh, bych se rád dotkl našich rozhodnutí v oblasti monetární politiky za poslední rok a jejich příspěvků k hlavnímu eh, cíli ECB, to znamená zachování cenové stability. A pak budu eh, pokračovat tím, že zdůrazním význam silného finančního systému pro prosperující eurozónu. Obnova eurozóny a podpora monetární politikou ECB v roce 2016 reagovala na velice složitou situaci. Naposledy, když jsem hovořil před tímto výborem v dubnu 2016, se globální ekonomika dostávala z velice vážných epizod finanční nestability. Tato nestabilita způsobila další fázi hlubokého pesimismu, nejen co se týkalo kapacity světové ekonomiky generovat pozitivní růst, ale také schopnosti centrálních bank řídit vlastní ekonomiky tím, že aplikují nekonvenční nástroje monetární politiky. Inflace eh, byla na absolutním minimu, stahovala jí, stahovala jí například vážné poklesy eh, v cenách komodit. Uplynulo 12 měsíců a částečně díky opatřením, která jsme podnikli tehdy, čímž jsme vlastně protiřečili určitým skeptikům, se zlepšily makroekonomické podmínky a eurozóna je velkým zdrojem pozitivních zpráv. Eh, strachy o deflaci už jsou pryč. Byť eh, jsme se stále pohybujeme na mezinárodně slabém pozadí, tak nám roste HDP o solidních 1,7% v loňském roce a v prvním kvartálu 2017 se ten ekonomický sentiment vyšplhal na nejvyšší úrovni od roku 2011. Nezaměstnanost je na nejnižším bodě od května 2009. Více než 4,5 milionu lidí navíc je nyní v zaměstnání, tedy v porovnání se situací před třemi lety. A naše opatření také redukovala fragmentaci mezi členskými státy. Disperze jak růstu HDP, tak míry inflace je nejnižší od začátku, od vzniku monetární unie. Když se ohlédneme, vidíme ještě další opatření, která jsme podnikli v březnu loňského roku, eh, která se projevila na širší ekonomice, kromě tedy těch monetárních stimulů, které již v té době byly k dispozici. Vytvořil se tak nový polštář, který pomohl posílit obnovu a učinit ji odolnější vůči vnějším šokům a nejistotám. V prosinci 2016 jsme se rozhodli rozšířit náš program nákupu aktiv až do prosince 2017, byť tedy eh, pomaleji, to znamená pouze v hodnotě 60 miliard euro za měsíc od dubna 2017 a dál. To je v souvislosti s tím, jak se snižuje riziko vůči cenové stabilitě. Tím zajistíme finanční podmínky, které jsou dále zapotřebí pro posílení toho, aby se inflace navrátila na úroveň pod, ale blízko dvěma procentům ve střednědobém horizontu. Opatření ECB z března 2016 podpořila zlepšení podmínek financování usnadnila pokračující pokles eh, mezibankovních eh, úvěrových eh, měr pro půjčky nefinančním firmám a pro půjčky na bydlení. Ty spadly na historicky nejnižší úrovni. Celkově vzato od května 2014, to znamená těsně před naším rozhodnutím ohledně toho balíčku eh, z června 2014, tedy že zajistíme dodatečná opatření monetární politiky a podpoříme půjčování do reálné ekonomiky, se eh, to snížení mezibankovních úvěrových měr eh, rovnalo téměř 120 základovým bodům pro firmy a 110 bodům pro úvěry na domácnosti. Rovněž se navýšil objem půjček pro firmy se to obnovilo na 2,0% v únoru letošního roku z minus 2,9% v květnu 2014 a pro domácnosti to jsou 2,3% z, z minus 0,1% opět za stejné období. Malé a středně velké podniky, páteř hospodářství eurozóny, z tohoto těžili velkých výhod. Jejich přístup k financování se výrazným způsobem zlepšil a jejich náklady na půjčování se snížily o zhruba 40 základních bodů od března 2016 a zhruba o 180 základních bodů od května 2014. Ke konci roku 2016 byla obnova jasně viditelná a dále se rozšiřovala napříč sektory a zeměmi. Teď rostou již všechny země. Příchozí data a sentimenty, eh, indikátory z prvního kvartálu letošního roku naznačují, že tempo růstu se možná ještě zvyšuje. Bez ohledu na to, odkaz finanční krize stále určuje dnešní hospodářskou výkonnost v mnoha aspektech. Vzhledem k tomu, že jsme měli eh, velké množství nevyužitých prostředků, eh, ta podkladová inflace nemá dostatečně zestupný trend. Hlavní míra inflace naznačuje, eh, že eh, tedy její pokles eh, z 2% na 1,5% a respektive z 0,9 na 0,7 My jsme v minulosti varovali, že tato míra inflace by se mohla snižovat po březnu až dubnu na základě statistického efektu redukovaného základu eh, v souvislosti s poklesem cen komodit, jako je ropa nebo jiné, ke kterému došlo před rokem. Nicméně eh, to ponížení té podkladné inflace bylo zklamáním. Domácí motory inflace, to znamená platy, zatím ještě nereagují na hospodářskou obdovu, obnovu a zúžení výstupové mezery. Podle nejnovějších eh, prognóz se očekává, že inflace se posune na zhruba 1,7 v roce 2019, ale tady předpokládáme, že ta podkladná inflace bude zhruba 1,8 a že platy porostou o 2,4 tento předpokládaný nárůst platů v tom základovém scénáři je tím pádem naprosto zásadní proto, aby prognózy pro růst a inflaci se také v roce 2019 naplnily. Kromě toho, eh, Zatímco krátkodobá prognoza inflace je předmětem výrazných revizí směrem nahoru vzhledem k tomu, že rostou ceny energií a potravin, střednědobý výhled je v podstatě neovlivněn. Co je důležitější, ten vzestupný trend té hlavní inflace v příštích letech eh, zůstává vysoce závislý na podpoře monetární politiky. Eh, naše monetární politika je hlavně nastavená k tomu, aby zachovávala stabilitu cen, ale ECB má také za úkol identifikovat a hodnotit potenciální dopad systematických rizik na stabilitu eurozóny a jeho finančního systému. Eh, naše výroční zpráva stanovuje čtyři klíčová rizika. Za prvé, možnost eh, zvýšení globálních rizikových poplatků v prostředí politické nejistoty a nejasné finanční situace na trzích. Za druhé, možná zvětšující se zpětná vazba mezi nízkou profitabilitou bank ve světle strukturálních výzev v prostředí s, nízkým, s nízkou úrokovou sazbou a nízkým nominálním růstem. Za třetí, politická nejistota, která podkopává snahy o reformu a dluhová udržitelnost. To je velice důležité pro eh, nestátní a privátní finanční sektory. A za čtvrté, zvyšuje se riziko likvidity v rychle rostoucím eh, sektoru investičních fondů a může se to potenciálně projevit i na širším kontextu finančního systému. Eh, co se týká agregované úrovně eurozóny, tady monitorujeme rizika, která se objevují na úrovni zemí a sektorů. Cílená makroprudenční opatření jsou tím vhodným nástrojem pro řešení těchto specifických rizik. Jak víte, Odpovědnost za rozhodnutí o makroprudenčních opatřeních v eurozóně je sdílená mezi národními orgány a ECB. To znamená, že můžeme navýšit makroprudenční opatření, která zaujmou národní orgány u nástrojů, které se předpokládají pro tyto účely v legislativě EU. ECB posílila svou roli v makroprudenční politice v roce 2016 a podnikla i určité kroky pro zlepšení transparentnosti. Kromě rizik v některých zemích a jejich realitních sektorech zaznamenáváme cyklické systémová, cyklická systémová rizika, která jsou však v eurozóně již zvládána a tím pádem zde máme velké proticyklistické nárazníky, které však nebyly využity. To je názor, který je v souladu s rozhodnutím národních orgánů, se kterými jsme v loňském roce skvěle spolupracovali. Transparentnost v e, oblasti makroprudenční politiky byla rovněž posílena spuštěním nového bianuálního e, makroprudenčního biletínu ECB v březnu 2016. Naše výroční zpráva se rovněž zaměřuje na nutné kroky pro překonání odkazu krize v bankovním sektoru je zapotřebí rozhodná činnost, a to na úrovni sektorální, národní a evropské. Za prvé, banky musí pokračovat v přizpůsobení svých business modelů, eh, aby lépe zvládali eh, prostředí s nízkými úrokovými sazbami. Jak ukazujeme v analýze v naší zprávě, Eh, tak optimální strategie je pravděpodobně závislá na základních charakteristikách jednotlivých bank. Přizpůsobení mohou zahrnovat přeshraniční eh, akvizice nebo fúze, kde to může znamenat zlepšení efektivity. Za druhé je potřeba navýšit činnost v oblasti NPL, Eh, to znamená eh, nesplácených úvěrů. Eh, rozsah makroprudenčních opatření vyžaduje komplexní a koordinovanou reakci na úrovni EU. Samozřejmě i na národní úrovni je potřeba reagovat. Nicméně tyto akce musí být harmonizovány v rámci jakéhosi evropského plánu, například pro tzv. asset management companies, což je jedna ze strategií, jak se postupně zbavovat NPL na rozvahách bank. Toto téma se rovněž řeší prioritně z mikroprudenční perspektivy. Podíváme-li se na finanční regulaci, ECB e, se účastní regulačních rámců na mezinárodní a evropské úrovni, aby se zajistilo, že se bude řádně zohledňovat jak ta e, makro, tak ta mikroprudenční úroveň. V roce 2016 Bazilejská komise o, bankovní, o bankovním dohledu odsouhlasila několik reform, včetně například řešení um, úrokové míry v bankovních knihách, sek, rámec sekuritizace a nebo e, bankovní investice e, v rámci takzvaného TILEKu. Rovněž byla vydána veřejná konzultace ohledně regulačního nakládání s účetními doložkami e, v rámci třetího pilíře, to znamená zveřejňování informací. V rámci finalizace balíčku Bazilej 3 Dohledový orgán Bazilejské komise stanovil pracovní program pro komisi, aby finalizovala svou práci a redukovala excesivní riziko a aby zajistila náležitou kalibraci pákového efektu. V lednu 2017 tento orgán přivítal pokrok, jakého Bazilejská komise dosáhla při eh, dokončování těch postkrizových reform. Je zapotřebí více času pro finalizaci těchto reform, ale mezi dobí se očekává, že ta práce už brzy bude dokončena. Je naprosto zásadní, abychom dokončili tento postkrizový reformní balíček a abychom jaksi neodčiňovali ten pokrok, kterého jsme v posledních letech dosáhli. ECB bude i nadále podporovat práci na mezinárodní úrovni, aby se dosahovalo řádného regulačního rámce, který e, zavádí e, rovné podmínky pro všechny. Za poslední čtyři roky jsme rovněž učinili významný pokrok na evropské úrovni, konkrétně zavedením bankovní unie. V této fázi je zásadní, abychom podnikli ty zbývající nutné kroky, které jsou potřebné pro dokončení této unie. ECP v tomto pomáhá a bude pomáhat i nadále, aby oba tyto procesy, to znamená redukování rizika, sdílení rizik, pokračovaly dále v rámci svého mandátu jakožto centrální banka a supervizor. V tomto kontextu je potřeba urychlit práci na vytváření systému EDIS, e, zajištění a pojištění vkladů a je potřeba zavést společnou pojistku pro e, Single Resolution Fund. Zároveň s tím balíček Evropské komise pro revizi aktuálního e, legislativního regulativního rámce v EU pro banky se pohybuje správným směrem, co se týká opatření na redukci rizik. Očekává se, že toto významně přispěje k posílení bankovní regulace, dohledu a případného rozpouštění bank, i pokud by mohlo dojít k určitým zlepšením v některých oblastech. E, tento výdobytek regulačního rámce bude doprovázen regulační iniciativou pro finanční trhy a finanční infrastrukturu. Z této perspektivy je potřeba jednat rozhodně, abychom dokončili Unii kapitálových trhů. To je priorita pro EU jako celek, ale také pro ECB. Unie kapitálových trhů by ještě prohloubila a lépe dohlížela nad kapitálovými trhy, může zlepšit sdílení rizik v rámci přeshraničních investic, přispívat k makroekonomické a finanční stabilitě a ve finále může usnadňovat převádění monetární politiky v eurozóně. Je rovněž důležité připravit si právní základ pro makroprudenční nástroje, které je možné využít k řešení rizik pro finanční stabilitu, která, které vznikají mimo bankovní sektor. A je potřeba sem zavést také makroprudenční perspektivu do regulace těch nebankovních finančních institucí, a to napříč EU. E, na závěr mi dovolte říci toto. E, hospodářství v eurozóně vykázalo v roce 2016 výraznou odolnost. Obnova pokračuje a nabírá rychlost. Naše monetární politika, náš postoj v této oblasti je vhodný a jeho přehodnocení v tuto chvíli není nutné. Nicméně, neustále jsme připraveni reagovat na jakékoliv šoky. Cyklické podmínky se zlepšily, ale stále potřebujeme bez odkladu vyřešit odkaz krize a posílit strukturální e, základy naší unie. Zítra by, bylo, by byly 97. narozeniny jednoho z bývalých pr- eh, předsedů Evropského parlamentu, Emilia Kolomba. Dovolte mi připomenout jeho slova, která řekl téměř před 40 lety, která jsou eh, dnes zejména pertinentní, když jeden členský stát oznámil, že chce Unii opustit. A to cituji. Nemáme důvod usínat na vavřínek, co se týká aktuálního stavu Evropy, bez ohledu na naše snahy. Jako Evropané můžeme mít skutečný dopad při, eh, pokud se nám podaří najít ta správná společná řešení pro problémy naší doby. Konec citátu. To jsou slova, která nám jistě připomínají naši odpovědnost jako Unie. Neustále se snažit a společně se snažit dosahovat co nejlepší hospodářských výkonů pro naše občany. Děkuji vám. Děkuji vám, pane místo předsedo, za tuto prezentaci a také za historickou vložku. A nyní je čas na otázky a odpovědi a prosil bych vás všechny, abyste respektovali přidělený čas, eh, a poněvadž máme trošku spoždění. Za EPP pan Siegfried Morrison. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane eh, místo předsedo, za to, že jste eh, přišel a prezentoval výroční zprávu. Kroky měnové politiky v Evropské centrální banky samozřejmě měly pozitivní vliv na celkovou ekonomiku. Vidíme, že ekonomika se vrací k inflačnímu cíli a ten by mohl být udržitelný středně době a krátkodobě. Pan předseda Draghi, pan guvernér Draghi nedávno prohlásil, že Evropská centrální banka bude udržovat nízké úrokové sazby. Přinejmenším do roku 2018 by mělo končit eh, kvantitativní uvolňování. A já se tedy ptám, kdy očekáváte, že by eurozóna byla schopná fungovat bez takovéto měnové pomoci, kterou nyní dostává? A jaké kroky můžeme očekávat ze strany ECB, a jaké efekty si slibujete v tomto smyslu od trhů? Moje druhá otázka se týká současného eh, nakupování eh, dluhů. Eh, některé členské země budou moci odložit svoje reformy, pokud se týče veřejných deficitů a Eh, zlepšení struktury financí. Eh, já se nyní ptám, eh, jaké možná deformační vlivy by to mohlo mít podle vás na tyto státy. Dále třetí otázka, hovoří se, a to říká místo předseda Drobanskis, o rozpočtu pro eurozónu. Eh, jsou to členské země, které si přejí změnu smluv v tomto smyslu a někteří eh, hovoří také o vytvoření Evropského měnového fondu. Moje otázka je tato. Mohl byste nám eh, uvést jakýsi přehled toho, jaké debaty se odehrávají na ECB a případně jak to vidíte s tím, s tím rozpočtem pro eurozónu a Evropským měnovým fondem. Pan pokud se týče eh, vhodnosti eh, našich politických postojů, eh, tak z definice je to tak, že pokud neměníme rozhodování, znamená to, že to současné rozhodování považujeme za vhodné a mm, jsou o tom, je o tom dostatek informací. Dále, pokud se týče těch výhledů a včetně čísel, s tím, že bychom měli skončit na Eh, inflaci 1,7 v roce 2019, tak eh, to se opírá několik předpokladů a jedním z těch předpokladů je víceméně neměrnost monetární politiky, protože eh, my vlastně očekáváme neustále změny těch sazeb a tedy Eh, máme představu o budoucích eh, také eh, úrokových sazbách. No a pokud se týče očekávání trhu, pokud se týče těch sazeb overnightů, tak myslím, že ta pozitivní tedy se tak by měl být až v roce 2018, dříve ne. Čili je třeba zdůraznit, že ty eh, prognózy eh, počítají s měnovým, s tou měnovou podporou. A eh, pokud se týče relativní krok zpět, pokud se týče poklesu té základní bazické bazické inflace, tak to není nic hrozného. My eh, jsme toto viděli ve Spojených státech, kdy tam to taky pokleslo a eh, měny na to eh, dlouho neodpovídaly. Takže my tady máme problém podobný, vlastně stejný, ale v podstatě máme určité prognózy, jak by se to mělo tedy vyvíjet dál. Druhá otázka, ty deformace. My tedy Eh, nakupujeme vládní eh, dluhopisy, eh, které se běžně tedy nakupují na trhu, čili to není zrovna nějak velká deformace trhu. My nakupujeme od stovek vydavatelů dluhopisů, čili nejsme nějak zaměření na určitá odvětví. No a pokud se týče eh, rozpočtové kapacity a možný vývoj ESM, eh, v současné době nemáme žádné návrhy a neprobíhají v tomto smyslu žádné diskuse. Jenom bych chtěl ještě připomenout, že rozpočtová kapacita eurozóny je jedním z bodů zprávy pěti prezidentů, eh, kterou podporujeme. To je tedy veřejně dostupný dokument a evoluce ESM se zde neřeší. Děkuji nyní za socialisty paní Berens. Euh, Pane místo předsedo, výroční zpráva No, v té vaší výroční zprávě vidím hodně pozitivního, mm, především na eh, rozpočtová pozice mm, eh, mm, vzhledem k deficitu, potom, že budete podporovat eh, cíle neveřejné investice i pozitivní efekt monetární politiky na, fun- na financování podniků. To mělo pozitivní dopad, jak píšete, ale Teď jde o to zaměřit se do budoucna. Jaká bude budoucí architektura finančního dohledu a dozoru a jak to bude s revizí eh, makroprudenční politiky. Můžete nám o tom říci více? Jak vy vidíte tuto debatu, která je pořád otevřena? Komise již eh, eh, zahájila konsultace, takže by to bylo velice cené, kdybychom slyšeli váš názor. A potom, pokud dovolíte, takovou otázku navíc, takový bonus. Vy víte, že byla eh, zveřejněna eh, zpráva, ve kterém eh, se tady Světová banka hovoří o potenciálním konfliktu zájmu ve vaší instituci protože eh, tam určité, mm, jsou určitá pravidla eh, povinné takové jaksi nečinnosti, kdy eh, členové statutárních orgánů tedy po určitou dobu, kdy skončí u vás, tak by měli mm, mít takovou tedy dobu, mm, po kterou nebudou vstupovat do privátu, do privátního bankovnictví a podobných institucí privátního sektoru, takže to je tedy, pardon, zpráva Transparency International, která byla takto vydána. Děkuji za vaši otázku. Takže k té první. My jsme zveřejnili eh, stanovisko ehm, velice dobře fundované, odůvodněné, rozsáhlé právě o tom sdělení komise. Tam jsme se vyjádřili ke sdělení komise. A pokud dovolíte, zmínil bych pár bodů. Nejprve bychom chtěli, aby v, v tom makroprudenčním rámci, aby bylo uznána existence toho systému dozoru SSM, toho mechanismu. Ano, protože teď, když byl vytvořen ten mechanismus SSM, tak eh, centrální banka obdržela určité pravomoci, kompetence, které se týkají tedy e, e, makro prudenčních režimu a to se nezmiňuje v tom dokumentu komise. To je důležité zmínit, aby ECB eh, e měla statut makroprudenční autority, stejně jako normálně mm, to mají centrální banky v členských státech, eh, kde centrální banky byly jmenovány, designovány jako eh, tyto makroprudenční orgány, autority. My navrhujeme, pokud jde o to eh, rozšíření nástrojů, které jsou zmiňovány, eh, tedy nástroje makroprudenční politiky, které tam jsou zmiňovány, tak tady jsou, eh, si myslím, jsou to nástroje, které ještě by měly být více rozpracovány. O tom tam mluvíme a také tam mluvíme o tom, že bude třeba kompletně objasnit, vyjasnit si pilíř 2 Eh, v tom kontextu dohlodu. Ale to by nemělo mít nějaký vztah s těmi makroprudenčními úvahami. To by se mělo pouze týkat eh, tedy eh, těch rizik individuálních rizik. A to je důležité pro to, abychom správně rozložili odpovědnost eh, mezi tím mikroprudenčním eh, dozorem a makroprudenčním dozorem. To je třeba oddělit, rozdělit, správně rozložit. A zde eh, si myslíme, že to je nutné. A mm, nicméně o tom, to je, tady jsem zmínil jen pár bodů, ale vše se můžete dočíst v tom veřejném stanovisku našeho, které bylo zveřejněno. A ještě jsem zapomněla, na tu druhou otázku jsem zapomněla ještě. Ano, druhou otázku, ještě tady byla druhá otázka. Velice stručně, e, protože my jsme e, reagovali vůči tedy Transparency International, e, oni s námi hodně jednali, a my jsme reagovali na jejich zprávu. Reagovali jsme na konkrétní fakta a také jsme i se zúčastnili veřejné rozpravy, diskuze o této zprávě, eh, tedy prostřednictvím našeho člena, člena eh, Executive Board, a, které jsme eh, skutečně řekli, že nás zajímá ten dialog, že jsme vstřícní vůči tomu a ta zpráva hodně i vychvaluje určitá opatření, která jsme přijali, abychom garantovali větší transparentnost v rámci naší instituce a teď ke konfliktu zájmu. Tady bych řekl dvě věci. Pokud jde o členy boardu, tedy executive board, tak v těch jejich smlouvách je zakotveno takové období, tedy takové moratorium, po které nemohou akceptovat eh, funkce mm, v soukromém finančním sektoru. A pokud je ostatní členy, eh, tedy rady guvernérů, tak zde existuje opět taková smlouva, takový tedy spíš je to tedy etický kodex, který také zmiňuje rok jeden rok pod dobu jednoho roku. Pokud je o členy dozorčí rady, supervisory board, tak zde legislativa stanoví dva roky. Takže taková je situace. Nyní to všechno analyzujeme, ale nicméně existují pravidla, která se vztahují na ten, ty nejvyšší manažerské funkce v centrální bance. Now finally for... Děkuji nyní za EKR pan Bernd Luke. Děkuji vám. Budu hovořit německy. Ich möchte zunächst... Eh, chtěl bych eh, navázat nejdříve na odpověď. Ano, mohu? Dobře. Eh, na tu odpověď, kterou jste dali kolegovi Moresanovi, pokud se týče inflačních prognóz Evropské centrální banky. Pokud jsem tomu správně rozuměl, E, současné publikované prognózy vycházejí z toho, že e, dlouho, e, tedy krátkodobé cenzity, overnighty zůstanou negativní až do roku 2020. Vy jste určitě provedli nějakou analýzu sensitivity, což se dá vyjádřit například elasticitou. Jak by vypadala inflace, pokud by krátkodobé Eh, úroky eh, byly během toho prognostického období zhruba o 1% výše. Eh, jaká, jak by se to projevilo na výsledci, jaká je citlivost a jak by to tedy vedlo třeba k menší expanzi? Další otázka se týká nesplácených půjček. Vy jste o tom hovořil Hovořil jste o možném eh, zřízení špatné banky, bad bank, eh, jakožto takový řídící nástroj. Eh, otázka je, kdo ponese rizika. Byla zde studie pana kolegy Helbicha, který předtím to varuje a de facto varoval Eh, nebo říkal, že de facto eh, by to eh, spadlo na bedra daňových poplatníků. Čili jestli tedy uvažujete nějaké, o nějakém kloubek provision, které by to vrátilo to riziko zpátky na ty příslušné banky. Vy jste k alokaci toho rizika zatím vůbec nic neřekl. Děkuji. Thank you very much. On... Děkuji vám. K první otázce technický předpoklad eh, prognóz eh, se eh, zabývá pouze s krátkodobými a střednědobými sazbami, tak jak jsou na trhu. My jsme na začátku uvažovali dokonce o sazbách, které by zůstaly přesně na současné úrovni. Když jsme s tím začali před třemi lety, tak my jsme tedy se spolehali na tržní očekávání sazeb, ne na nějaké naše vlastní sazby. Pokud by situace v ekonomice a pokud se e, jinak vyvíjela inflace, pokud by tedy vyšly jiné signály, pak bychom také mohli upravit naši vlastní politiku. Čili tolik k tomu mohl říci. Eh, nevím o žádných eh, simulacích nebo výsledcích simulací. My jsme simulace prováděli v jiném kontextu a sice eh, jak by zvýšení úrokových sazeb se projevilo na bankách, ale to já, já, já tady nevím o žádných číslech, která by z toho zešla. Tak a pokud se týče MPians. Já jsem nikdy eh, nebyl pro eh, nějakou panevropskou banku nebo panevropský ústav pro eh, řízení aktiv. Já jsem ve svých nedávných projevech jasně řekl, že by bylo vhodnější mít jakousi, jakýsi evropský plán pro harmonizaci a a bylo by to tedy eh, jakési EMC na evropské úrovni. Eh, je to samozřejmě eh, problém evropských rozměrů a je, jsou tady určité jakési podezření, co by se mohlo chystat na evropský bankovní sektor. Ale AMC se v Eh, Irsku, ve Španělsku a ve Slovensku použili eh, velmi úspěšně a také jinde ve světě eh, je to běžná metoda Mezinárodního měnového fondu. Čili pokud jste je výrazné riziko regulace NPS, tak je metodou právě to NPS. A de facto eh, je zde, to jsou nástroje, které používají, které poskytují více času a eh, umožňují, eh, aby se bankovní sektor sám zotavil a to opět posílí ceny aktiv a tak dále. V Irsku se například podařilo dosáhnout zisku E, díky zvyšování e, hodnoty aktiv. Čili e, není to nezbytně o rozdělování ztrát. Jinak samozřejmě v tom primárním transferu tam nastává na začátku ztráta, poněvadž vlastně z bank se toto transferuje. Otázka je, kdo by měl tedy dnes získat EMC v dosavadních případech eh, tam byli eh, účastníci veřejní i eh, soukromí. Ve Slovensku to byl jedině veřejný sektor. A v jiném případě máme 51 soukromí 49 veřejný, ale ten jejich kapitál je poměrně malý ve srovnání s celou bilanční sumou. Děkuji Neil Storvald za ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo, za to, že jste a užíváte si spolu s námi tohoto odpoledne. První otázka pořád v eurozóně eh, je silná potřeba strukturálních eh, změn. Eh, to platí obecně, ale v některých členských zemích ještě více. Má Evropská centrální banka nástroje, jak to řešit, nebo je to prostě ponecháváno samo sobě? Druhá otázka je spíše teoretičtější a teoreticky zajímavější a sice e, závislost mezi strukturálními reformami a produktivitou, nebo jestli můžeme produktivitu měřit jinak, někdy pouze e, tím, že e, spočítáme poměr platů k výkonu. Ale například zde, měli jsme zde prezentaci z Bank of England a na konci jsme tam viděli určitá čísla o eh, produktivity, výrobní produktivitě v eh, některých eh, evropských zemích a de facto ten vývoj je spíše negativní v podstatě všude. Zajímalo by mě, jaké závěry z toho vyvozuje ECB. Děkuji. první otázce. ECB e nemá takovéto nástroje. My máme pouze měnovou politiku, ale tím, že vytváříme příznivé finanční podmínky, zlepšujeme situaci. A my jsme takto přispěli k hospodářskému zatavení, což by mělo vlastně eh, prostě napomáhat. Pokud se týče eh, čísel zveřejňovaných OECD, kde se hodnotí strukturální reformy prováděné v členských zemích. Máme zde několik členských zemí v eurozóně, kde se odehrála, odehrály významné strukturální změny, poněvadž byly pod tlakem ze strany trhu a ze strany záchranných programů a podobně. Ale jsou zde jiné, kde ty reformy provedeny nebyly navzdory doporučením a e, de facto nešlo by o e, příliš odlišné strukturální reformy, než jaké se každoročně schválují v evropském semestru. A je třeba říci, že tato doporučení e, se naplňují velmi chabě. My tedy nemáme příslušné názory, příslušné nástroje, ale e, hovoříme o jejich potřebě neustále. Když se podíváme na naši zprávu, tak na straně 41 tam máme rámeček, který je přímo věnován strukturální reformám. Popisuje se, jaké strukturální reformy bychom si představovali. E, také MMF e, ve svém světovém ekonomickém výhledu před dvěma lety Eh, také eh, konstatuje, eh, že strukturální reformy se snáze provádějí v prostředí růstovém, poněvadž některé z těch reform mají krátkodobě negativní efekt a ten se obrátí v pozitivní až dlouhodobějším horizontu. Čili samozřejmě okamžik hospodářského zotavení je příznivý. Děkuji nyní Fabio De Masi za GUE. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Vice President předsedo, děkuji pane místo předseda. Vy jste hovořil o e, inflaci a o lepších podmínkách zaměstnanosti, což přece by mělo vést ke vyšším platům i vyšším e, mm, nákladům na pracovní jednotku. Takže my jste také hovořil o strukturální reformě, reformě trhu práce, práva kolektivní v rámci kolektivního vyjednávání a vývoj, dynamický vývoj mest. A od roku 2012 97% eh, eh, financování korporátního sektoru a tedy dluhopisu podle čísel, eh, nevím, kdo to produkoval, Bruegel nebo kdo, ale takže na Eh, všechno v podstatě ty výnosy šly na dividendy a eh, na investice a ne na jiné věci. Takže jak eh, v podstatě, hm, ale ty, tedy nevedlo to, pardon, k investicím, tedy jak hm, hm, by to mělo zvýšit právě investice a produktivitu. A potom mohu citovat z exekutivního rezime zprávy, takže i ECB eh, eh, e napsalo dopis eh, prezidentům Španělska a Itálie, kde se hovořilo o specifických reformách, které dos, kterých dosáhly, ale hm, že tedy to nebyly ale výdaje, předpokládám, doufám, na ženy alkohol, ale na skutečné investice, na posilování ekonomiky a že e, e, skutečně byly napraveny podmínky určitých sektorů ekonomik a že došlo k oddělení tedy e, řádném rozdělení měnové politiky a podle mého soudu zde vy že určitě, já myslím, že přece eh, vy tedy ale tvrdíte, že bez eh, právních zástupců, kteří vypracovali tuto studii, že ji nemůžete zveřejnit, ale já si myslím, že jako zadavatel můžete takovou studii, která eh, toto popisuje, ji zveřejnit. Takže vy jste zmínil určité strukturální reformy, které původně měly negativní dopady, a takže to není žádné tajemství a i to vyplývá ze všech těch studií, kde se hovoří o pokroku a dopadech strukturálních reform. Země, které byly pod tím režimem programu nebo byly pod tlakem trhu, tak co udělali v minulých letech? Právě byly strukturální reformy na trhu práce. A to již je hotové. Ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku a tak dále. Takže je třeba toto zdůraznit, ale také je pravdou, že naše výhledy, naše projekce eh, tedy eh, předvídali určitý vývoj jednotkových nákladů na práci a eh, tak nám šlo o udržitelný nárůst inflace, ale hm, to znamená, to neznamená ale, že ty vnitrostátní eh, motory inflace se zvýšily, no se to stane, protože nyní eh, output gap eh, již je vyřešena a i otázka zaměstnanosti také. A mm, mm, teď potom, pokud jde o ty obligace, situace těch nefinančních institucí, které normálně tedy používají tedy výnosy a hotovost na výplatu dividend, ano, a ne tedy mm, na, eh, a ne, nekupují tedy vlastně akcie většinou, když to ve Spojených státech firmy investují prostředky do nákup vlastních akcí, v Evropě se tak nedělá většinou. Ale nicméně, takže když vezmeme celkovou míru investic do firm a e, do realit, e, do výstavby tedy, včetně do výstavby, do developmentu, takže e, ty investice do podnikání se zvýšily významnou měrou a mm, dosáhly na úroveň před krizí, kdežto ve výstavbě, do výstavby to je ještě pořád nízké než před krizí, nižší investice než před krizí, takže v, v globálu, tedy není to na stejné úrovni, došlo k takovému uživení, aby to dosáhlo úrovně jako před eh, krizí, ale skutečně ty firmní investice se zvýšily. Proto musíme eh, to rozložit všechno, udělat si takový, eh, takový rozklad, abychom pochopili, co se děje. Domníváme se, že naše politika to fakt, to není víra. Skutečně došlo ke eh, snížení nákladu na kapitál, co se týče tedy úvěru, i co se týče nákladu na akciový kapitál, na základní kapitál. Takže teď je eh, to prostředí příznivěji nakloněné investicím. A pokud je o tu třetí otázku, tedy eh, tady, když vás cituji, tak vy jste zmínil rozhodnutí OMT a projev předsedy Draghiho předtím mm, poslal dopisy vládám, to je pravda, ano. Takže to není, takže to není pravda, ty dopisy nebyly poslány v tom okamžiku, který jste zmínil, možná, že to bylo jindy při jiné příležitosti, ale ne v souvislosti s OMT. A mohli byste tedy mm, zveřejnit tu studii, kterou jsem zmínil, tu analýzu byste mohli zveřejnit? No, já tady jenom reaguji na to, co vy jste eh, si vyložil z té zprávy. Dobře, a za zelené Sven Gold, prosím. Vítejte, pane Konstanciu. Bych vám chtěl popřát eh, krásné velikonoce a všem ostatním také. Za prvé bych rád, abyste zareagoval a trochu, abyste e, zareagoval na poslední otázku Fabia Dimasio. Stali jste ochotni zveřejnit tu změnu vaši studii. A kromě toho bych chtěl i s vámi se podělil o toto a zeptal se na názor. Ke konci roku 2015 celá řada velkých evropských bank napsala ECB, aby eh, se s nimi zacházelo jinak v rámci kapitálových požadavků podle pilíře 2, aby se to změnilo v tzv. guidance. Evropská centrální banka eh, mm, toto mm, eh, praktikovala stejně jako ostatní evropské orgány dohledu a v podstatě pak se to transformovalo v návrh, který nyní má na stole Evropský Eh, parlament eh, a týká se to tedy těch kapitálových požadavků. Takže 155 miliard eh, tento kapitálový požadavek se změnil v méně závazný guidance, pouze doporučení. Takže v podstatě to je založeno na politice, ne na praktikách dozoru. A takže to v nás způsobuje otazníky, tedy u všech těch dotčených subjektů, to vzbuzuje otazníky, jak je to s vaší politikou. Transparency International tedy doporučila, aby ECP zveřejnila veškeré ty mm, tedy e, zápisy z těch všech schůzek, které jste měli s těmi dotčenými subjekty. Uděláte to a v souladu s dobrým řízením, uděláte to a můžete se zavázat, že budete reagovat na Eh, eh, další doporučení týkající se transparentnosti a zodpovědnosti, tak jak to chce Transparency International. Já bych rád věděl také, jak to bude s tou studií, kterou, eh, studií, kterou zmínila Pervanš Beres a Fabio De Mazis, tady budete zveřejňovat. Děkuji. Ano, teď k té poslední otázce pana Dimasiho. Já jsem zodpověděl, za to zapomněl to zmínit. Ano, v podstatě já jsem na to odpověděl ale již předtím, a to, že tyto dokumenty mm, jsou chráněné tou klauzulí mlčenlivosti vztahu mezi klientem, zadavatelem a e, tou naší advokátní nebo právnickou kanceláří. Takže, mm, takže kdybychom to zveřejnili, tak bychom měli problém potom spolupracovat do budoucna s jinými advokátními kancelářemi, kdybychom tady to v tomto případě porušili. Takže to je naše stanovisko a moje odpověď je jenom, že opakuji, co v podstatě jste řekli i vy. A teď pokud jde o pana Gigolda. No, my jsme neudělali nic, pokud jde o e, eh, MDA, pokud jde o e, ta doporučení, guidance. Já vám mohu připomenout, že to byl výsledek sdělení komise. V určité době k tomu došlo kde se přesně říkalo, že bychom měli rozdělit pilíř 2 do pilíř 2, eh, který bude typu eh, hard, který bude tedy legislativně upraven a potom do podoby doporučení guidance, takže to se mm, týká tedy i výkladu těch kapitálových požadavků. To nebyla naše iniciativa, ne, na rozdíl od toho, co vy říkáte. Možná vám eh, unikl ten dokument komise, ale skutečně vám to mohu říci, to byl důležitý dokument pro nás určitě a pan prezident Draghi ho dokonce zmínil na jedné tiskové konferenci, když odpovídal právě na otázky. A jak jste vy řekl, sdělení komise, tedy eh, to výklad, ten výklad komise podstatě kopíruje to, co udělala Bank of England. A jak víte, to zase není tak špatný postup v tom smyslu, že eh, je to ve vztahu s MDA, to znamená ta minimální eh, částka, kterou banky mohou distribuovat na dividendách. A zde jsou určitá kritéria, která jsou dost složitá samozřejmě, eh, a to znamená, když nemají dostatečné zisky, tak, nebo když mohou uhrozit určitou, mm, tedy ten kapitálový požadavek, tak se jim omezí ta možnost rozdělovat dividendy nebo zisky na dividendách. A to, co se i ukázalo v roce 2015, je, že ta úroveň mm, tedy té částky na, distribu- na distribuci dividend mm, z, z CRD 4 CRDR tak to se dostalo na úrovně, které byly vyšší, než eh, je to běžné u mezinárodních bank podobných velikostí tedy. A takže toto bylo předmětem sdělení komise a Hmm. Takže i eh, jaksi mm, to, toto <laughs> jsem mohl k tomu říct i k těm kapitálním požadavkům. Pokud jde o Transparency International teď, tak jste, my jsme na to již reagovali, pan Kure již eh, eh, eh, řekl, v jakých bodech splňujeme požadavky a samozřejmě my se zodpovídáme parlamentu, takže my máme naši politiku, kterou vy odsouhlasujete a to samozřejmě v kontextu naší nezávislosti jsme v, minulost, v minulých dvou letech jsme hodně zlepšili transparentnost, pokud jde o naše schůzky, tak my zveřejňujeme, kdo se zúčastnil z našeho boardu, z našich manažerů, je to na webovské stránce, takže je to stejně veřejné, jako to dělá komise. Děkuji. A než paní Kapel, tak prosím kolegové v druhém kole omezte se na minutu, abychom mohli dodržet časový rámec, takže za NF paní Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Pane viceprezidente Evropské centrální banky, vy v té výroční zprávě za rok 2016 hovoříte o tom nákupu dluhopisu, o tom programu nákupu dluhopisu centrální banky. Ono se to tedy eh, v dubnu teď v tomto měsíci sníží z 80 na 60 miliard a hovoříte o pozitivních dopadech toho programu. Eh, v minulém týdnu Fed učinil překvapivé oznámení tedy, že tu svou bilanci výrazně sníží, eh, chtějí to seškrtat a já se vás chci zeptat, zda v ECB také někdo něco takového zamýšlí. To znamená, že chcete redukovat tu celkovou bilanci. Za druhé, FED také ve středu valoval před bublinami na trhu s akciemi. Eh, hodnotíte situaci stejně? Zajímalo by mě také, jak hodnotíte eh, vyjádření spolkového ministra financí Německa na valetě minulý týden, tedy, že v těch eh, evropských bondech nevidí přidanou hodnotu a e, neví, jak by to mohlo přispět k e, e, snížení rizik bank a institucí. Jaký je váš postoj k tomu? A za třetí, vy jste teď jasně řekl, že nechcete nějaký seznam špatných bankéřů v Evropě, Eh, tady se shodnete se spolkovým ministrem financí. Říkáte, že to je dobrý systém. Mě by zajímalo, jak hodnotíte aktuální situaci v Portugalsku, protože Portugalsko je v, ob, eh, v obtížné situaci. Klaus Regling eh, v Jeně varoval před nervozitou kvůli aktuálnímu stavu dluhu a kvůli situaci některých bank v Portugalsku. Vidíte jako možnost instalovat systém AMC v Portugalsku vy ze své pozice? Děkuji vám. Co se týká vaší první otázky ohledně budoucnosti, eh, tedy té velikosti rozvahy, zatím k tomu žádné rozhodnutí nemáme. Fed, jak si nastínil bez jakýkoliv podrobností, že časem mají záměr postupně snižovat eh, objem té rozvahy. No. U nás ta rozvaha, respektive ta maturita toho, co jsme nakoupili, je v řádu let. Jinými slovy, jen tím, že ty cené papíry necháme dosáhnout maturity, dosáhnout doby splatnosti, tak to automaticky povede k redukci jakmile skončíme s nákupem. Jinými slovy, eh, my zatím chceme nakupovat do prosince a pak budeme muset rozhodnout, co dál. Ale pak je tady ten běžný postup, tedy že necháme tu rozvahu, aby se sama snížila v momentě, kdy se přestane s dalšími nákupy. Pak to tak přirozeně poklesne, protože začít prodávat ještě před tou dobou splatnosti by samozřejmě v tu danou chvíli zvýšilo, snížilo by to ceny dluhopisů a zvýšilo by to výnosy, což může ale nemusí být záhodné podle situace, podle aktuálního kontextu. To je hodnocení, které uděláme později, ne teď. Ale samozřejmě časem se eh, eh, časem k té redukci skládka dojde. Co se týká těch bublin a jejich případného prasknutí, nevím, co jste přesně myslela, ale my jsme jasně řekli ve svém eh, Financial Stability Review, že všeobecně v Evropě aktuálně neexistují bubliny, ať už se týká trhu s dluhopisy, akciového trhu, rezidenčního trhu, tam jsou určité body, ne země, určité body, kde eh, dochází k dynamičtějšímu vývoji cen. Bezpečné eh, dluhopisy zatím žádný návrh nemáme, o tom jsme nic neříkali a já o tom nebudu mluvit ani teď, protože k tomu nemáme na stole eh, zhola nic. Existuje studie poradenským vědeckým výborem ISRB a to je všechno, co k tomu existuje, ale nejde o takzvané eurobondy, protože to je technický nástroj navržený tím poradenským vědeckým výborem složeným z akademiků a tam v podstatě se vůbec nehovořím o mutualizaci, takže to nejsou ty bezpečné bondy v tom smyslu, jaký myslíte vy. Ale jak říkám, to se vůbec netýká ECB, takže my nic neprohlašujeme a prohlašovat nebudeme. Děkuji. Dobře, tak teď tedy druhé kolečko. Prosím, přidržte se té jedné minuty a poprosím pana viceprezidenta, aby byl co nejstručnější, abychom to dokončili do půl. Jako první za EPP Gabriel Mato. Děkuji. Já si myslím, nikdo nepochybuje o tom, že banka ECB v podstatě je klíčovým faktorem v oživení eurozóny a v EU Eh, to je jasné. I samozřejmě existují rizika, ale hm, teď vzhledem i k nové obchodní politice USA i vzhledem k tomu, že eh, Spojené království opustí Unii. Na posledním zasedání Rady guvernérů eh, eh, se řeklo, že bude zachovávat stejné úrokové sazby nebo dokonce se budou snižovat tak ještě. Takže já se ptám, jaký je ten horizont, do kterého Evropská centrální banka to bude dělat a časově, jak to vidíte. Také i zde se co se stane s těmi eh, úvěry té italské banky, a, mm, protože mm, a potom eh, rychlá otázka, jak je to s inflací v eurozóně? V některých zemích to bylo 2,5%, v jiných je to nižší, než je cílová inflace. Já se ptám, jaká opatření plánujete, abyste bojovali proti té volatilitě inflace? Very... No, jen velmi stručně, eh, vy jste se ptal na ten horizont, v jakém bychom předpokládali změny eh, v té konvenční monetární politice, jinými slovy v úrokových sazbách. Zatím nemáme žádné závazky v této oblasti, protože máme aktuální politiku, kterou eh, řídící rada považovala za správnou. Jsme závislí na datech a očekáváme, že eh, rozvoj, eh, že by vývoj ekonomiky půjde směrem toho základního scénáře našich prognóz. Ale nemáme žádné závazky, co se týká jakéhokoliv časového rámce pro změnu čehokoliv. Pokud se změní informace, pokud se změní data, pak samozřejmě přizpůsobíme svou, svůj postoj v oblasti monetární politiky. A to platí také pro těch 1,5 tedy pro tu inflaci, která byla doprovázena těmi eh, poněkud negativnějšími eh, daty, co se týká té podkladové inflace, ale už víme, že ta dvouprocentní úroveň byla eh, ovlivněna tím statistickým efektem cen ropy. A teď, co se týká těch AMCs, to se používalo v Irsku a ve Španělsku poměrně úspěšně a jiné země by měly a mohly dělat to samé. Doufám, že pokud by vznikl nějaký evropský mustr, který by harmonizoval ty podmínky pro všechny země, takže tomu tak také bude. Děkuji. Další SAD Petro Pereja. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu queria... Eh, Děkuji. Eh, začal bych eh, tím, jak důležitá je monetární politika ECB zaměřená na stabilizaci eurozóny a přispívající ke stabilizaci a eh, ošivení. Důležité podle mě je bránit se tlakům, poněvadž měnová politika je velice důležitá. Nákup státních dluhopisů je velice důležitou součástí. Některé země v tomto nebyly dostatečně zastoupeny. A prostě eh, dluhopisy některých zemí se nakupovaly méně, což mohlo vést k určité divergenci v eurozóně. Dál by mě zajímalo, nakolik urgentní je pro vás eh, evropské řešení, pokud se týče ATM, a eh, nakolik je pro vás důležité, aby se vyjasnila pravidla pro poskytování státní pomoci eh, v Evropě. Ano, děkuji. Já, já se omlouvám, já budu hovořit nyní anglicky. Čili pokud se týče eh, nákupu eh, dluhopisu, nemáme žádnou diskrepanci mezi jednotlivými zeměmi. My jsme si definovali celkový limit, pokud se týče jednotlivých eh, vystavovatelů dluhopisů. A my víme všichni, že některé země a Portugalsko k ním patří, už v roce v letech 2010-2011 eh, byly mezi těmi, jejíž dluhopisy jsme nakupovali. Takže mm, takto. No, mm, jelikož eh, se vlastně pro eh, Portugalsko jsme se tady blížili k limitu, tak jsme museli, po té, co jsme se k němu tady přiblížili, rekalibrovat ty nákupy a prostě nakupovali se na jiné úrovni. A když se podíváte na e, tyto e, země, e, tak ty už jsou dneska vlastně velice podobně na tom, pokud se týče té kapitalky. Pokud se týče tedy toho evropského blueprintu, tak ministři financí na Maltě se na tom shodli a místo před Adrombrovský se poté řekl, že komise nyní bude pracovat na strategii a na tom blueprintu. Takže eh, žádný celoevropský EMC se eh, o tom se neuvažovalo. Epe pan von Tam eh, Kemmler. Pane místo předsedo, Eh, já budu hovořit eh, špa, eh, pardon, holandsky. Zpráva Transparency International mm, tady už byla několikrát zmíněna. Zeměna, pokud se týče transparentnost a zodpovědnost požadavku ECB, vůči požadavku ECB. Mm, z, postelický, z mnohých postelických stran eh, v poslední době zasnělo několik populistických výroků. A eh, my jsme se dnes dozvěděli, že eh, paní, Kreva za Ukrajinu resignovala a de facto je to žena, která Eh, úspěšně prováděla svoji zemi Ukrajinu. A to je škoda. Eh, mám otázky. Myslíte se, že kritika Evropské centrální banky eh, nějakým způsobem ohrožuje nezávislost centrální banky? Za druhé, bylo by lepší, a e, je třeba říci, že ECP e tady měla hodně krizových situací, trojku a podobně. E, myslíte si, že by bylo dobré některé z těch zodpovědných převést na jiné orgány? A za třetí, máme zde návrh Fedu ve Spojených státech, schválený Eh, se mluvnou a reprezentant. Myslíte si, že více ex post kontrol monetární politiky by něčemu pomohly? Velmi stručně. Samozřejmě, že eh, ta eh, koncepce centrální banky jako nezávislého orgánu je zásadní. A když se podíváme na vývoj inflace a ekonomiky obecně, je nepopíratelné, že ECB eh, přišlo s, monetárními politi- s monetární politikou, eh, která de facto reagovala na potřebné výzvy. Já myslím, že jsme to eh, ilustrovali hned, nebo bylo to vlastně v tom mém úvodním proslovu. Podařilo se nám normalizovat situaci v Evropě. Útoky na nezávislost centrální banky to je skutečně něco, co je zaměřeno na velice zásadní eh, prvek evropského rámce. Eh, působí nám to starostě. Pokud se týče úkolů, které plníme, nebylo náhodou, že v článku 127.5 eh, smluv se uvažuje od samého začátku těchto smluv o tom, že dohled by mohl být svěřen ECB. V roce 2003 nebo 2004, pokud si to pamatuju správně, jsme zveřejnili text, kde se debatovali, debatovala pro a proti umístění dohledu v centrální bance nebo mimo ní. A je třeba říci, že Rada guvernérů se klonila eh, k umístění dohledu na půdu ECB. To bylo dlouho před krizí. Po krizi se ukázalo, že v zemích, ze země, kde dohled byl oddělen od eh, centrální bank, se vrátili ke spojení. Bylo to tak například v Velké Británii. A Eh, také eh, třeba ve Spojených státech došlo k posílení eh, dohledových pravomocí. Čili to jsou historické zkušenosti. Co se týče naší účasti ve Trojice, to je nyní v součást evropské legislativy, respektive mezivládní smluv typu ESM. Takže tak to je. A jinak já neznám detailně americkou legislativu, takže na to nemohu odpovědět. Nicméně z novin jsem se dočetl, a sice ve dvou proslovech členů Fedu, eh, tak eh, z toho mám určité drobné obavy, že to jsou skutečně myšlenky, které by se mohly eh, objevit tak v našem rámci. Nyní Katarín Ivan za SAD. Děkuji vám. Budu hovořit rumunsky, pokud nemáte nic proti. V posledních letech eh, Evropa se ukazuje, že může vrátit eh, k stabilnímu hospodářskému růstu, ovšem při vysoké nezaměstnanosti. Eh, viděli jsme, že všechna opatření ECB eh, vedla k velmi křehkému ekonomickému růstu, když to srovnáme s předkrizovým obdobím. Ekonomický růst který nastal po opatřeních ECB, byl poměrně skromný. Já mám tady otázku k mandátu ECB. Eh, když bychom to porovnali s mandátem amerického Fedu, tak eh, neměla by mít ECB eh, rozšířený mandát, který by se také týkal zaměstnanosti, a také ekonomické stability a růstu a nejenom cenové stability. Protože eh, finanční systém eh, by v podstatě měl fungovat pro občany, měl by umožnit lidem přístup k půjčkám, úvěrům a tak dále. Čili já si myslím, že to by mohlo být docela eh, dobrým bodem do diskuse. Ano, děkuji. Eh, velmi stručně. Ano, ve smlouvách to je. A my smlouvy nespochybňujeme. Smlouvy to je otázka pro členské země a pro parlamenty, co rozhodnou, tak tím se budeme řídit. Tak to bylo velmi stručné. Takže e, máme teď eh, poslední kolo a Tomas Manzop EPP. E, děkuji vám. My jsme před měsícem eh, měli možnost eh, být ve Frankfurtu u Evropské centrální banky a bylo to velmi eh, plodné. Všechny finanční trhy jsou globální, ale když by se tedy naše kurzy de facto mírně poklesly a naopak úroky poněkud porus. Eh, já nevím, eh, vy určitě máte experty, kteří se eh, zabývají tedy různými scénáři. Čili jak to vypadá. A mě by zajímalo také, kdy budeme moci říci, že ten dvou, ta dvouprocentní inflace je udržitelná dlouhodobě, ne krátkodobě. Další otázka. Hovoříme o eh, neshodách, eh, respektive kakafony hlasů v eh, radě ECB, ale to znamená, že tam není společný směr a pak máme tedy určitou, určité nebezpečí. Já, tam to je vlastně něco, co bychom potřebovali. To znamená společný směr, aby tedy finanční trhy věděli, kam se vyvíjet. Prostě jde o spolehlivost. To, to nám vždycky šlo, na to jsme sázeli. Thank you very much uh, for... Děkuji uh, za vaše otázky. My v Evropě máme nezávislou měnovou politiku a de facto my se neřídíme Fedem nebo jeho úrokovými sazbami. Máme tady e, opravdu období, kdy ty e, úrokové míry byly výrazně odlišné podle domácí situace. Čili ta základní inflace a inflace ve Spojených státech zrostly a začal tedy FED zvyšovat sazby. Všem v Evropě to tak není. Proto my máme jiné uh, Eh, úrokové sazby a jiné, jsme v jiné politické fáze, tak by to mělo být, tak je to v pořádku. V podstatě máme jiné výzvy a podle jurisdikce tedy eh, eh, reagujeme jinak. Pokud se týče kakafonie pozic v ECB, tak já bych řekl, že žádná není. Měli jsme tiskové konference, ta prohlášení a ta reflektují pozici eh, celé eh, bankovní rady. A samozřejmě eh, vždy, když se sejde rada, tak se debatuje o měnové politice. A vždycky je výsledkem nějaké převážně společné stanovisko. Určité eh, rozdíly tady jsou, ale celkový eh, postoj je vždy eh, vždy tedy veřejnován, nejenom tedy na těch tiskových konferencích, ale také v zápisích ze zasedání bankovní rady. Samozřejmě, že máme debaty, které se rozbíhají různými směry, ale vždycky se shodneme na převážném názoru, který je konzistentní a zcela jasně formulován v oficiálních dokumentech. Děkuji. A pan Fernandez se zade jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane místo předsedo Centrální banky. Stručně mám otázku, jenom jednu otázku mám. Já mm, zmíním e, zajištění e, záruky eh, za vklady. Jak víte, vyjednávání v radě je teď na technické úrovni, tím se to dostalo na politickou úroveň v parlamentu. My jsme již zahájili diskuze o zprávě, ale je to zpráva zpravodaje, která eh, v podstatě chce změnit povahu návrhu komise. To má přejít od modelu full insurance, plného pojištění, eh, evropského pojištění mm, depozit k, k zajištění Eh, což by v podstatě byla taková, eh, takové sjednocení, mutualizace rizik, takový typ spíše zajištění. A já se ptám, jak vy vidíte vyjednávání, jak vyhodnocujete diskuze, které zde vedeme v Evropském parlamentu. Dobře, děkuji za tuto otázku. My jsme zveřejnili stanovisko, eh, v písemné podobě jsme se vyjádřili k návrhu komise. Ano, takže všechno tam je napsáno. Ano, zde dva, 2024, eh, pokud se pamatuju, to je deadline, a kdy bude existovat eh, eh, takový tedy záruční režim pojištění vkladů. A řekli jsme, že bychom rádi, mm, tak jak to mají ve Spojených státech s FDIC, tak aby i tady existovala taková úvěrová linka, pokud by bylo nezbytné, pro případy, že by bylo nezbytné tedy eh, poskytnout eh, zdroje a potom další, jako to mají ve Spojených státech. Takže chceme, aby to byl plnohodnotný eh, systém pojištění vkladu a na tom trváme. Trváme na tom, co jsme napsali. Já proto i jsem řekl pozitivně v úvodu, že to vidíme pozitivně, takže s velkým zájmem sledujeme vývoj diskuzí v Evropském parlamentu a netrpělivě čekáme na konečné rozhodnutí rady. Vždy od samého počátku jsme říkali, když přišla ta idea bankovní unie, že je třeba, abychom měli systém řešení bankovních krizí a abychom měli i ten systém pojištění vkladu takže takový ten záruční režim. Ale tam trváme. Dobře. Pokud vám to nevadí, ještě jednu otázku zde máme, kdybyste mohl tady ještě tři minuty s námi strávit pan Dos Santos, tedy v Kečti a pak už skutečně uzavřeme. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo. Můj příteli, pár otázek mám, ale nemám čas, takže jenom bych navázal na pana Fernandese. On hovořil o pojištění vkladu. Také mi jde o pojištění vkladu. Eh, veřejné mínění v Evropě Unie unie je překvapeno, jak obtížné je vůbec vytvařit eh, tento pilíř bankovní unie. A moje otázka je takto, takováto. Já chápu, že vy obhajujete tento pilíř. Ano, jaké překážky máte, na co narážíte vůbec, aby tento pilíř mohl vzniknout? A máte pocit, že vytvoření tohoto třetího pilíře umožní skutečně garantovat finanční stabilitu. Takže dobře. Já nechci spekulovat, jaké jsou důvody, proč některé členské státy mají k tomu odlišné postoje. Zde probíhá diskuze, která se zaměřuje o, na risk share, sdílení rizika a snižování rizika. A to jsou diskuze, které probíhají paralelně. A mm, završení bankovní unie také vyžaduje vytvoření takovéhoto režimu pojištění vkladu, tedy záručního režimu, takže nebudu opakovat všechny argumenty. Jenom bych doplnil další věc, která je také relevantní pro diskuzi. E, ten režim pojištění vkladu je nezbytný také e, pro eh, důvěru. Je to nástroj důvěry. Ne eh, proto, že bychom anticipovali krachy bank, kde si to vyžádá velké částky a podobně. To ne. To k tomu vlastně nedošlo ani v krizi. Ale to ne. To hm, není, co nám tady leží na srdci, ale důvěra, důvěra ve vklady. To chceme budovat, to znamená důvěra v měnu, potažmo. A také je důležité bojovat proti eh, špatným eh, různým úvahám na trhu. A tento nástroj budování důvěry je důležitý i pro Unii kapitálových trhů. To byla jedna překážka právě eh, vůči této unii, finanční unii, protože lidé kupovali si potom cené Eh, papíry všude možně, protože zde bylo to eh, denominační riziko. Takže tady jde o to zajistit stabilitu a eh, prohloubit finanční trhy. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo, a já chci poděkovat za nás za všechny, za to, že jste s námi strávil téměř dvě hodiny a že jste nám mm, řekl dopodrobná, jaká je situace a přejeme vám hodně úspěchu Děkuji za, všem děkuji za dobré otázky a za disciplínu. A nyní dám slovo panu Simonovi a <clears throat> máme bod 5 programu. Okay, dear colleagues, we go on with point... Kolegové, budeme... ...for the financial year 2018. Pokračujeme eh, souhrnným rozpočtem Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Všechny oddíly je tady pan Murešan, eh, který se účastní našeho zasedání, aby tento, tuto problematiku uvedl, uvedl eh, rozpočtový proces, aby si vyslechl navrhovatele stanovisek Ekon. Navrhovatel, ehm, tady pardon, zpravodaj bude mít pět minut na úvod. Navrhovatel za Ekon by pak měl hovořit dalších pět minut, ale ještě jsme ho nejmenovali. Ehm, jsou tady stínoví zpravodajové, tady Nils Torvalds, nikdo jiný zatím stínové zpravodajové nejmenoval, to znamená začne zpravodaj za rozpočtový výbor, máte slovo na pět minut, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům za to, že jste mě tady přivítali v mé kapacitě jakožto zpravodaj pro souhrný rozpočet EU pro příští rok. Dnes začínám s návštěvami ve specializovaných výborech a chci představit kolegům své celkové priority pro rozpočet a chci si také vyslechnout vaše názory a vaše priority co do specifických oblastí, kde jste čini. Je to samozřejmě tak nějak takový návrat domů, protože jsem náhradníkem ve výboru Ekon a proto je to pro mě o to příjemnější. Představil jsem zprávu o řídících principech pro rozpočet příštího roku, který, která byla přijata v, v březnu ve Štrasburku velkou většinou a v rámci těchto pokynů uvádím, že můj postoj je takový, že politické priority parlamentu co do rozpočtu na příští rok by měly být za prvé e, růst a pracovní místa a za druhé bezpečnost občanů. K té první prioritě růst a pracovní místa, tam jsem řekl, že z toho musíme učinit první prioritu rozpočtu na příští rok, protože v průběhu posledních dvou let Veškeré prostředky, které jsme dali k dispozici, byly dány k dispozici na řešení migrační a uprchlické krize. Ovšem hospodářská situace se sama od sebe nezlepší a proto jsem řekl, že je potřeba se dále soustředit šířeji na posílení naší ekonomiky, na uzavření té propasti v investicích a to, jak to dokážeme podle mě, je, že využijeme prostředky, které máme k dispozici pro investice do infrastruktury, na inovace, malé a střední podniky, podnikatele, zejména na ty mladé. Takže rád bych, eh, aby program COSME, který podporuje eh, malé a střední podniky, pokračoval Horizon 2020, eh, nástroj pro zaměstnanost mladých, záruka pro mladé a to všechno bych chtěl v rozpočtu posílit. A samozřejmě sdílím také názor výboru Ekon za poslední roky, který opakuje neustále, že rozpočet EU by měl také hrát větší roli při podpoře priorit evropského semestru. Co se týká bezpečnosti, což je ta druhá celková priorita, jak víte, prostředky, které máme k dispozici v kapitole 3, jsou velice omezené. Proto je otázka, jak můžeme dosáhnout maxima eh, s tím, že využijeme pouze ty omezené zdroje, které máme k dispozici. Část odpovědi je, že posílíme agentury EU, které jsou odpovědné v oblasti spravedlnosti a záležitostí vnitra Europol, Eurojust, Frontex, EASO a samozřejmě také naše sousedství, zejména východní a jižní. Teď, co se týká témat pro ECON, EFSI za prvé. Jak víte, je zde návrh, že EFSI se prodlouží a že v červenci 2018 bude spuštěno fc 2. Z rozpočtové perspektivy, jak víte, návrh komise přivést dodatečných 1,1 miliard EU do té záruky EU a komise eh, navrhuje, že 150 milionů by bylo z těch nealokovaných marží, 500 milionů z finančních nástrojů pod nástrojem CEF a 400 milionů z, očekávané, z očekávaných čistých příjmů. Návrh spoluzpravodajů na straně parlamentu je, že nástroj pro propojení Evropy CEF se nemá nijak seškrtávat. Jinými slovy, zpravodajové na straně parlamentu navrhují, aby 650 milionů euro bylo financováno z nealokovaných marží víceletého finančního rámce a 450 milionů euro z předpokládaných čistých příjmů. A situace teď je taková, to je důležité, že podle revidovaných e, plánu pro závazky FC1 předpokládáme 1,9 miliardy euro eh, v závazcích eh, v FC1 v roce 2018 a 105 milionů euro v závazcích v rámci FC 2.0 eh, v roce 2018. Za druhé, Eh, finan, financovací programy jako Fiskalis nebo Perikles, tady samozřejmě budeme muset zajistit dodatečné závazky, abychom pokryli cíle těchto programů, takže eh, i to bude pro nás prioritou. Za třetím. co se týká těch tří agentur, které spadají pod eh, vaše kompetence, Tady bych rád zdůraznil, že tyto agentury nejsou plně financovány rozpočtem EU, jsou částečně kofinancovány národními orgány a částečně také prostřednictvím poplatků. Takže mají v podstatě tři zdroje příjmů. Příspěvky od národních orgánů, evropskou dotaci a potenciálně poplatky účtované průmyslu. To samozřejmě znamená, že rozpočet EU plně nepokrývá jejich výdaje. A to je velice důležité, Eh, zejména co se týká EBA, protože tu bude potřeba přesunout z Velké Británie do jiného členského státu EU, až dojde k Brexitu. A vzhledem k tomu, že Unie nefinancuje EBA sama, jak jsem řekl, ty tři agentury jsou rovněž kofinancovány národními orgány a poplatky, eh, budeme to muset zohlednit až půjde o ty relokační náklady. Jinými slovy, chtěl bych říct, že rozpočet EU by neměl být jediným zdrojem příjmu, který bude pokrývat to stěhování EBA, až k tomu dojde. A to tedy pak uvidíme na základě budoucího aranžma s Velkou Británií a na základě toho přechodného období. Zdá už tehdy se objeví určité náklady na eh, to stěhování EBA, eh, anebo uvidíme zkrátka, kdy to začne. Eh, na závěr mi dovolte říct si pár slov k pilotním projektům. Jak víte, všichni kolegové eh, jsou vyzýváni k tomu, aby eh, předkládali pilotní projekty. Samozřejmě mě se ušetří práce, když kolegové tolik projektů nepředloží, ale já bych rád, abyste jich předložili co nejvíc, abychom financovali ty nejlepší. Takže sdělení zde je takové. V tom finálním balíčku budeme moci začlenit pouze projekty, které obdrží to předběžné hodnocení od Evropské komise. Jinými slovy, pro kolegy mám sdělení za prvé, eh, jakýkoliv pilotní projekt hodláte předložit, i co do kontinuace, tak musíte to předložit komisi pro předběžné hodnocení a termín proto je 3. května. Takže eh, to je ten termín, do kdy to musíte předložit tomu předběžnému hodnocení a projekty, které dostanou dobré známky od komise, buď tedy A nebo B, tak v rámci diskusí mezi všemi politickými frakcemi eh, vytvoříme ten co nejlepší balíček eh, projektů, které budou financovány. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, těším se na diskusy a to teď, ale i eh, během celého roku. Toto je pouze začátek naší spolupráce. Děkuji vám. Děkuji vám. Protože nemáme žádné jiné nominace, kromě nominaci za ALDE, tak není to poprvé, eh, kdy Alde bude hovořit jako první a potom eh, pojedeme podle procedury Catch the Eye. Takže Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. No, v rámci těch nejrůznějších diskusí v různých výborech a podvýborech v parlamentu eh, jde asi říct, že zde obrovské množství jaksi ideí, které jdou stejným směrem co do rozpočtu na rok 2018 a hovoříme-li o tom, co nás čeká za horizontem. Eh, to, co řekl kolega Murešan, tedy že priority jsou růsta pracovní místa, no, myslím si, že tady se v podstatě úplně všichni shodnou. Všichni víme, že ta investiční propast je obrovská, víme, že možnosti toho, aby Evropský parlament tuto, tyto, tuto propast překonal, jsou skutečně v milimetrech v porovnání s těmi kilometry, které musíme přemostit. No a z diskusí, které probíhají o EFSI, 1 a FC2 víme, že FC1 vlastně nebyl schopen udělat vše to, co jsme očekávali, že udělá, když jsme s tím začínali, nebo když když komise s tím projektem začínala, nebudu zabíhat do podrobností v těch nedostacích, jenom bych řekl, že asi tady bylo takové poněkud blbé rozhodnutí z naší strany, ze strany evropských institucí, tedy že to rozhodnutí fondu EFSI mají být anonymní. A to vlastně znamená, že některá ta rozhodnutí a pardon, ne anonymní, ale jednomyslná, říká pan řečník. A to znamenalo, že v podstatě ECB tím pádem měla v tom rozhodovacím procesu právo veta de facto. A také víme, že část FC je velice dobře organizovaná. Ten frontloading rozpočtu FC a to, ta část pro malé a střední podniky to bylo velice úspěšné. A v podstatě to bylo naplněno v řádu několika sekund, nebo to trošku přeháním, ale každopádně velice rychle. Všichni víme, že plány na seškrtání nástroj, nástroje na propojení Evropy a vyškrtání ještě více peněz z evropského rozpočtu bude velice problematické téma pro nás, pro všechny. Protože už teď máme rozpočet, který ze strukturálního hlediska je rozpočet satelitní, kde ta svoboda je menší a menší. A až Britové odejdou, tak ta svoboda bude skutečně hodně, hodně okleštěna. A pak ty satelity už se tak budou, už budou tak jako obíhat bez jakékoliv naší kontroly. Eh, my jsme byli požádáni, abychom ty peníze na Horizon 2020 dostali zpět do rozpočtu. Eh, tato žádost nebyla přijata příliš entuziasticky ze strany členských států, protože zkrátka do toho budou muset dát eh, víc peněz, ale ty peníze budou muset nejdřív ukrást z rozpočtu Evropské unie. A zároveň víme, že Horizon 2020 je velice úspěšný Eh, projekt, i když tady jsou určité problémy se strukturami zde. Ale eh, uvidíme ještě, jak to bude s tím rozpočtem obecně. Děkuji, Nilsi. Eh, za ke, jako první v Catch the Eye Pervanš Bereza SAD. Ano, takže já Eh, abychom respektovali pořadí, takže mm, hovořím tady za stínového. Děkuji, kolegové. Až frakce budou nominovat, tak rád vyvolám, ano? Ano, to máte pravdu. No, o tom si ještě promluvíme. Takže děkuji, milí kolego, že zdůrazňujete otázku zaměstnanosti a růstu a jste zde je Junckerův plán číslo 2, eh, eh, proto je důležitý, eh, jak jste řekl, teď hm, z diskuzí mezi spoluspravodají vyplývají určité závěry a já si myslím, že ve vaší zprávě byste měl to nějak zohlednit v, hm, z pohledu tej rozpočtu. A teď já klasicky bych se eh, podívala na tři body, které jsou důležité i pro náš výbor. Jde po, za prvé, vy jste zmínil velice zvláštní situaci EBA. Ano, je pravda, že my jsme již o tom mluvili minulém roce také. A my jsme chtěli, aby rozpočet agentury nějakým způsobem předjímal náklady budoucího rozhodnutí. A je třeba to zopakovat a říci, že z pohledu řízení agentury toto rozhodnutí nelze odkládat na konec celého procesu a že na druhé straně samozřejmě je třeba respektovat pravidla financování agentury, ale toto já chápu, že chcete zde zdůrazňovat ty různé eh, sekce financování agentur, ale zároveň to nelze využívat jako prostředek pro to, abychom nějakým způsobem spochybňovali eh, eh, výši rozpočtu těchto agentur, protože je třeba se podívat na jejich úkoly a musí mít eh, peníze na fungování, na plnění úkolu a o tom se pravidelně pořád tady debatuje. Poslední bod je třeba prověřit, abychom opět neotevírali nějakou pandořinou skříňku, pokud jde o tu podporu eh, na ty kontraexpertízy v oblasti finančních služeb, a to, tady především mám na mysli rozpočet eh, eh, Finance Watch, když vím, že to tady není zrovna teď téma, ale určitě o tom budete mluvit a budeme schopni se za dobrých podmínek domluvit, poněvadž práce Finance Watch je podle mě nezbytná pro rovnováhu rozhodování a vypracovávání vyvážené legislativy. Děkuji Pervanche. Děkuji, Pervanš. Alfred. Yes, I, I just would like to ask the rapporteur, please, in terms of what he said, quite interesting. Chtěl bych se zeptat zpravodaje. Eh, pokud se týče eh, financování projektu Evropského parlamentu. Eh, dalo by se nějakým způsobem odhadnout, eh, jak se rozvíjejí pilotní projekty eh, z tohoto, které vlastně splodil tento parlament. Ano, my si víme, co vlastně každý se stará o to, co navrhl, že teď je otázka, jestli máme takový nějaký, řekněme, celkový přehled, jak to vypadá. Jak to vypadá třeba také v členských zemích a tak dále. Sven? Děkuji. tak ono, vždycky, když se debatuje o rozpočtu v ekonu, mm, tak eh, přinést tu eh, debatu do celého parlamentu. A teď snad s tím Brexitem eh, je toto pokušení ještě větší. A všichni víme, že lze tak trošku spochybňovat to, zda struktura rozpočtu odpovídá dosahování cílu pro 2020 tím nejlepším způsobem. Protože my pořád ještě eh, jak si utrácíme mnoho peněz za věci, které nefungují. Boj proti chudobě eh, a tak dále. A myslím, že s tím Brexitem na obzoru Eh, máme příležitost eh, se trošku zamyslet nad prioritami. Opravdu těžko se vysvětluje voličům, eh, že dáváme spoustu peněz do neudržitelného zemědělství, přičemž nemáme peníze na investice do budoucna. Pokud jde o naše vlastní priority, eh, je třeba, aby ten, eh, ty ESAS zůstaly efektivní. A otázka je, jak toho eh, využít třeba právě teď. Ať už se týče kapitálových trhů nebo prozíravého řízení. Další věc s Eurostatem a spolu legislativci, mm, když debatujeme eh, budoucí eh, programy, eh, tak parlament hovoří o několika prioritách a možná, že bychom měli se zamyslet nad tím, zda ty předchozí priority respektoval Eurostat. Poslední bod hodně práce jsme odvedli v oblasti fiskální spolupráce, ale máme zde vyšetřovací komisi a mm, zjišťujeme, že pořád ještě e, je spolupráce mezi různými e, orgány a také exekutivou ale pokud bychom mohli zlepšit spolupráci například mezi finančními úřady, tak to by bylo, byla dobrá investice. Děkuji, Svené. Teď se ptám, zda ještě někdo si přeje promluvit ke HDI? Není tomu tak. V tom případě dostává slovo pan zpravodaj. Děkuji k tomu, co řekl Nils Torvalds za ALDE. FC je samozřejmě třeba zlepšovat a třeba právě na tom pracujeme v rámci FC2 ve srovnání s FC1. K tomu, co eh, se řekl k EVA a k agenturám a k tomu, co řekla Perváš Perez. Samozřejmě Eh, Brexit eh, zatím příští rok nebude, takže nějaký dopad na rozpočet v příštím roce se neočekává. Ale samozřejmě, eh, pokud tedy jednání o odchodu Británie povede k závěrům, že tady nějaké drobné rozpočtové dopady budou, třeba máme taky lehkou agenturu a tak další. Eh, víme, že některé budou, eh, některé agentury tím budou postiženy, takže tady máme možnost eh, ten rozpočet rychle upravit. Pokud se týče pilotních projektů a přípravných akcí, O tom se diskutuje každý eh, rok a samozřejmě, že každého zajímají zejména ty pilotní projekty, eh, které jsme sami navrhli, ale ty ostatní nás už tolik eh, nezajímají. Čili tady jde o to, jestli ty vyhodnocovací dokumenty se budou zasílat nám, nebo jestli budou pouze někde zveřejňovány. Já bych tedy opravdu doporučil to, abychom je dostávali přímo. A sice bylo by to výroční vyhodnocování pilotních projektů a přípravných akcí, nebo to všechno existuje v komisi. Eh, k Svenu Gigoldovi, já jsem řekl Svene, že investice do infrastruktury, do inovací, že to jsou všechno věci, které naši ekonomiku posilují samozřejmě do budoucna, to by měly být priority našeho rozpočtu, eh, protože pokud infrastruktura se zlepšuje, ekonomika je na tom lépe, eh, znamená to pozitivní eh, příspěvek k růstu a k sociálně příznivému, příznivé tvorbě pracovních míst já s tím samozřejmě naprosto souhlasím. No a další body tady vlastně zasněly už, včetně potřeby další optimalizace efektivity ESA. Takže tolik tedy jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji eh, kolegovi Murzanovi. Zatím nemáme eh, další vývoj. Víme, že 24. května by komise měla schvalovat návrh rozpočtu. Dostáváme se k bodu číslo 6 a to je eh, směrem k evropském, celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy. Spravdem je pan Bert Luke, jde o první výměnu názoru v Ekonu. ke krytým dluhopisům. V poslední době zde byl eh, zajímavý vývoj, nejen tedy, že Evropská komise provedla veřejné konzultace o panevropském rámci pro kryté dluhopisy, což bylo tedy eh, v září 2015. Ale jsou tady, je tady ještě další eh, Eh, další novinky. A já tady nejdříve dám slovo panu Bento Lukovi, Lukemu na sedm minut. Děkuji, pane předsedo. Eh, vy jste dostali návrh naší zprávy. My máme eh, tady novinky a pak tady máme také přílohu takže moje doporučení. Za prvé, ty eh, celoevropské, nebo ty trhy pro kryté dluhopisy fungují dobře eh, s minimem evropské, evropské regulace. Finanční krizi přečkali vysloveně dobře a eh, potíží bylo daleko méně například než u státních dluhopisů. Existují státy, které se považují za tradiční trhy za tyto dluhopisy a mají dlouhodobé tradice. Eh, ten trhy se nadále podaří rozvíjet, vznikají nové trhy, jak uvnitř Evropské unie, tak ve třetích zemích. U všech těchto trhů spočívá legislativa na národní úrovni a mm, Vše je hluboce zakotveno v insolvenčním právu v každé příslušné zemi, což znamená, že eh, rámcové podmínky pro kryté dluhopisy jsou velice rozmanité, je zde určitá heterogenita eh, toho, jak zajišťovat tyto kryté dluhopisy. A všem je to tak, že ta heterogenita je z strany investorů vnímána pozitivně, a že nedochází k fragmentaci trhu, nýbrž eh, hodně se investuje také přeshraničně eh, v rámci Evropské unie. Čili otázka je, eh, co tady regulovat z evropské úrovni. Tak samozřejmě tyto kryté dluhopisy mají úspěch, protože jsou to bezpečné investiční nástroje. Mnozí je preferují na, eh, a platí to také pro naši eh, legislativu. Regulačně jsou tyto kryté dluhopisy zvýhodnovány. Eh, takže například eh, z toho, do toho neplatí eh, eh, kryté lupisy BRD podle ERD a pak tady máme vysoce kvalitní a dluhopisy a také v rámci CRR je možné vydávat také kryté dluhopisy. Čili Eh, přestože jsou zvýhodňovány tyto kryté dluhopisy, je poněkud eh, překvapivé, že v evropském právu chybí přesná definice krytých dluhopisů. Eh, úspěch těchto dluhopisů vede k tomu, že nastávají nebo objevují se nové myšlenky, co by takto možno bylo financovat třeba Eh, tradiční trhy a státní eh, dluhopisy, ty se jaksi rozšířuje, třeba tak, aby také eh, úvěry malých a středních podniků mohly být jaksi dávány do balíčku toho krytí, včetně tedy spotřebitelských úvěrů a je třeba říci, že e, zde je větší rizikovost než třeba u státních dluhopisů a hypoték a toto vede k riziku, že kryté e, dluhopisy by e, z důvodu své úspěšnosti mohly být rozmělněny a nakonec by se nevypadly zapomnění. Všem je třeba říci, že nepřinášejí žádná systémová rizika. Čili podle mě by bylo dobré, kdyby na evropské úrovni vznikl, říkala, jasná definice krytého dluhopisu a možná, že bychom zde mohli mít určitá jednotná kritéria, která ovšem by se měla opírat o princip, že konkrétní podoba by se stanovala na národní úrovni a v souladu s národním insolvenčním právem. Pro financování dalších podnikových i státních eh, aktivit s vyšším rizikem navrhuji, aby zde došlo k jasnému vymezení pojmů tak, aby v institucionálním rámci eh, by byla možný eh, ten přenos na novou eh, třídu krytých eh, dluhopisů, které by se ovšem jmenovaly jinak, například European Security Notes. A tady by vlastně došlo k rozdělení toho krycího půlu vystavující banky a speciálního dohledu, s tím, že by de facto se to otvěřilo, otvořilo, tak otevřelo také malým a středním podnikům, případně infrastrukturním projektům. Ovšem eh, nebylo by tady eh, stejné eh, regulační zvýhodnění, tak jako je to u těch klasických krytýrlopisů, poněvadž tady vlastně pro to zvýhodnění není k dispozici právní základ. Eh, ve zprávě je to uvedeno na příkladech. Možná bych ještě dodal, že kromě to, té širší třídy eh, majetkových eh, položek, Eh, bychom zde eh, měli eh, mít například přechod do rámce soft police nebo CBT, co byž mohlo za určitých okolností být vhodné třeba v případě insolvence nebo v případě, kdy věřitel nemá šanci dostat zpět své peníze, ale bylo by třeba eh, mít určitou kontrolu nad tím, kdy vlastně ten krytý dluhopis eh, je, jak na tom vlastně je. A kdybychom, v podstatě bylo by dobré, kdyby se to příliš neskomplikovalo a proto tady navrhuji poměrně eh, tvrdou regulaci, pokud se týče CBT. Děkuji. Děkuji. A jako první je, je Mulesan zastupuje pana Rosatyho. Děkuji, děkuji a zastupuji kolegu Rosatyho, který je stínovým za EPP a on mě požádal, abych předložil jeho názor. Za prvé chci poděkovat Bertovi Lukemu za zprávu, kterou zde předkládá a pan Rosaty podporuje celkové hodnocení a hlavní závěry této zprávy. Ehm, Bernd Luke ho Samozřejmě to je zásadní zpráva pro to, abychom měli eh, pan evropský rámec pro kryté dluhopisy, což je zásadní, protože kryté dluhopisy to je eh, druhá největší třída eh, pasiv a často se používají i těmi úvěrovými institucemi. Samozřejmě zde my, to je to, co i podporuje dlouhodobé cíle naší ekonomiky. Pan Rosaty podporuje preferenční zacházení v rámci Evropského finančního nařízení, protože kryté dluhopisy jsou zajištěny kvalitními aktivy a odolávaly i během krize. Eh, není to nový produkt, eh, ale nemá to eh, společnou definici. Stávající nařízení v podstatě je roztroušeno v řadě aktů, ta právní úprava je tedy roztroušena v řadě aktů a máme zde i národní rámce, které upravují technické aspekty a veřejný dohled upravují také. Takže teď bychom měli zvážit, zda je odůvodněné dále integrovat tyto trhy s krytými dluhopisy a naše frakce si cení toho, že diskutujeme o tomto tématu eh, v rámci této zprávy předtím, než komise předloží návrh. Eh, pozitivně vnímáme celý text a je třeba nalézt rovnováhu mezi flexibilitou a normalizací. EPP je také pro stabilní a transparentní trh krytých dluhopisů v EU je třeba zajistit, že další normalizace zlepší i minimální úvěrovou kvalitu těchto dluhopisů a nastolí rovné podmínky pro všechny. Také bych chtěl zdůraznit, že harmonizace by měla se opírat o stávající režimy a respektovat národní specifické rysy, a potenciální evropský rámec musí být v souladu s těmi nejlepšími postupy, best practices a v podstatě zde eh, eh, je zde určitě mm, i Eh, eh, prostor pro to, aby se vyvinuli na některé národní trhy, protože eh, tyto dluhopisy se koncentrují v několika státech. Zde zpravodaj hovoří o tom, že to podporuje růst a je nezbytné i poskytovat doporučení, ale ne zhoršovat stávající standardy, které existují v národních státech. Dále důležitost doporučení EBA pokud jde o standardy na trhu a mm, pokud jde o to, abychom to nechali především na iniciativě trhu, ale některé oblasti je třeba precizovat a především zde si zmínit tu eh, přemrštěnou kolateralizaci. Pan Rosaty také chce, abych ehm, věnovali zvláštní pozornost vyjasnění segregace, cover pool a mm, i kritérium eh, o způsobilosti dále abychom zlepšili odolnost těchto dluhopisů, tak bychom měli zvýšit právní jistotu pro retailové investory. Také i teď vám chci poděkovat, že jste mě vyslechli, tak to děkuji. A, a... Děkuji Alfred San za SAD. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za vynikající zprávu, velmi dobrou zprávu, děkuji. A e, také i vy jste zorganizoval eh, důležitá a zajímavá setkání s dočelými subjekty a takže to je finanční nástroj, který se ukázal eh, jako velice odolný a spolehlivý na evropských trzích, eh, poskytuje flexibilní metody pro zajišťování financování, hm, je to velice dobré pro emitenty i kupující investory, je to mm, i transparentní rámec a v Dánsku, v Německu to jsou zásadně důležité nástroje pro investování. Takže eh, eh, regulovat eh, kryté dluhopisy na evropské úrovni, o to tady teď jde. Takže samozřejmě mm, Jimmy Carter reagoval stejně asi jako já tedy eh, k čemu. Takže já myslím, že tady jsou tři faktory, které plédují pro tento rámec, který funguje. A, a je, mm, je a komise by měla připravit e, směrnici, která bude regulovat tento nástroj v celé Evropě. Proč? Za prvé, e, jste je to důležité v kapitálové unii. Je třeba, aby to byl určitý prostor pro kryté dluhopisy. Mm, ta samozřejmě kapitálová unie ale nemůže eh, být stejná pro všechny, nemůže, mm, musí být eh, tedy variabilní, ale eh, zatím tam má určitá vakua, takže mm, tam musí zapadat i tyto dluhopisy. Dále i je třeba eh, zvážit názory subjektů. Tady jde o to, abychom vytvořili takovou evropskou identitu těchto krytých dluhopisů. Je to tedy důležité. I národní praxe, které zde existují, nám dávají dobrý příklad, že to funguje. A proto je třeba, abychom i reflektovali výsledky schůzek s těmi všemi subjekty, jak to organizoval zpravodaj, i my všichni ostatní. A za třetí, zde i Evropská směrnice určitě bude eh, ku prospěchu těm členským státům, které zatím nemají trh s krytými dluhopisy, a, nebo kde zatím je to nerozvinuté, takže tyto země by měly vlastně takový model, jak vytvořit regulaci a propagovat tento nástroj. Nicméně, i když je to na správné cestě, tak mm, je třeba mít na paměti určité věci a upozorňovat na ně, tak jak jsme to i dnes slyšeli již za prvé. Směrnice by měla být odlehčená, to znamená nejít jít příliš do detailů, které by preskribovala, předepisovala trhům. A e, všichni se shodnou, že musí e, to být e, přístup, který bude pouze procesovat principy. S tím souhlasím. Také bylo řečeno, že je třeba věnovat pozornost Eh, eh, eh, musíme věnovat pozornost definici, která musí být striktní a musí reflektovat to, co je teď, i to, co přijde do budoucna. Další důležité téma. Takové to jde o to, zdali, co, po, po, zdali, mm, co, co používá jako zajištění, zdali hypotéky nebo vládní dluhopisy a podobně. Takže všechny tyto metody jsou pokryty v tom návrhu zprávu, stejně jako v eh, důvodové zprávě. Pokud o některé technické aspekty, zde by bylo patrný a mm, zde mm, hovořím spíše za e, hospodářské subjekty. Není možná vhodné zavádět eh, nový nástroj, tedy ty European Security Notes, takové ty evropské zajištěné směnky. Nevím, zda by to bylo vhodné a k čemu se to má vztahovat vůbec. Zhruba řečeno, myslím si, že to je dobrý základ pro další analýzy a diskuze. A opakuji ještě jednou děkuji zpravodaji za vynikající práci a budu se těšit na uh, finální podobu této zprávy v příštích týdnech. Dank, Alfred. Děkuji, Alfrede. Tak teď za Alde, Cora van by měla mluvit, ale ona tady není, není tady vlastně nikdo za Alde, takže slovo má Miguel Viegas za GUE. Ten tu taky není, aha. A není ani zastoupen, dobře, takže za zelené Sven Gold. Děkuji, pane předsedo. V první řadě děkuji zpravodaji za inkluzivní přístup v tom procesu, jak se dostat k této zprávě a za jasný a stručný návrh. Rád bych řekl, že v zásadě my to vidíme velice podobně. Myslíme si, že zde skutečně jsou daleko vážnější problémy v evropské finanční regulaci a na finančních trzích než regulace krytých dluhopisů. Zatím jsme neviděli žádné přesvědčivé důkazy ani o tom, že by zde byla velká nebezpečí pro spotřebitele a investory, ani o tom, že by zde nebylo něco jako, já nevím, nefunkční trh na evropské úrovni a proto toto není e, nějaké horké téma. V rámci Unie kapitálových trhů může dávat smysl věci vyjasňovat a napomáhat těm úspěšným modelům, aby fungovaly ještě lépe, ale řekl bych, že musíme být eh, obezřetní s tou značkou, takže musíme být spíše opatrní, když necháme, aby tím bylo pokryto příliš mnoho typů aktiv, tak nám do budoucna hrozí, že budeme mít různá selhání, která jsme zatím nezaznamenali a proto si to zaslouží opatrný přístup. Každopádně, až toto bude tedy uděleno a až uvidíme známky toho, že můžeme začít přijímat eh, ten obezřetný postup a jasné definice, tak pak by možná bylo užitečné to víc europeizovat. V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že v tomto rámci se můžeme ptát, proč se ty kryté dluhopisy počítají v rámci příspěvků k ERSM. Eh, e e eh, proč tyto dluhopisy nikdy nesahaly? Proč jsou součástí toho výpočetního základu? Pokud bychom tyto nástroje chtěli podpořit, měli bychom je přece odpočíst. A o tom bychom měli vážně hovořit. Byla by to dodatečná pobídka pro model financování, který dobře fungoval a e, znovu by to zahájilo velice užitečnou debatu o tom, jaký je ten výpočetní základ pro příspěvky k, do toho e, Evropského fondu pro rozpoštění finančních institucí a k tomu mám celou řadu různých věcí. Takže si myslím, že tady máme konstruktivní přístup, Vidím zde spoustu potenciální konvergence, nejenom co do otázek stylu. Nevím, jestli eh, eh, tato zpráva by měla začínat bodem dvě, kdy varujeme. Na, eh, na mě to varování hned na úvod je až trošku moc silné, ale to není tak otázka obsahová, je to spíš otázka přístupu, jaký jako Evropský parlament zaujmeme těm eh, nadcházejícím doporučením komise. Takže to je ale stylistické. Pojďme pokračovat ve spolupráci. Děkuji, Svené. Paní, Fara, paní von Storch za EFDD tady není a není ani zastoupena, takže Gerolds Aneman za ENF. Já budu hovořit nizozemsky. ENF se na tuto zprávu dívá pozitivně. Navážu na to, co říkal pan Giegold. Jeden z důvodů, proč se na ní díváme pozitivně, je to, že ta zpráva varuje před harmonizací toho rámce a že toto by mohlo mít i nežádoucí dopady. Takže ta zpráva je už jen z toho úhlu pohledu velice zajímavá. Zdůrazňuje, že přeshraniční obchod v dluhopisech a obchod domácí v dluhopisech fungují velice dobře v rámci těch národních rámců. Takže to, že to omezíme na evropskou definici a transparentnost na trhu a dobrovolnou konvergenci, to je dobré. Pokud to v této podobě zůstane a nebude to jaksi zrušeno v tom definitivním textu a pokud Tady neuvidíme inkluzi toho, co tady říká EPP, to znamená standardizace, rovné podmínky, integrace do Unie kapitálových trhů. Pokud se tomu všemu dokážeme vyhnout, a pokud se to do toho textu nedostane, protože by to vážně změnilo tón toho textu, pak jsme ten text připraveni podpořit. Pokud se EU pokud by se EU omezila podobným způsobem i v jiných oblastech ve finančním sektoru, kdyby se omezila pouze na dobrovolnou konvergenci, myslím si, že by Evropská unie byla, e, měla daleko větší podporu. Děkuji. Děkuji. V rámci Catch the Eye mám Pervánž Perez. Děkuji. To je taková zvláštní architektura tady, poněvadž zpravodaj sám to zmínil. Tady jde o výrobek, tady pardon, o produkty, které se různě využívají na evropském trhu. Eh, takže otázka zní, zdáli chceme, aby se tento produkt používal všude stejně a Eh, v tom případě, jaké jiné systémy se tím třeba ohrozí. Chceme, eh, aby zde existovala určitá koexistence mezi tímto novým a tím, co již existuje jinde různě. A takže zpravodaj spíše jde, je pro ten druhý přístup, ale třeba z toho vyvodit veškeré důsledky. To znamená neohrozit, nebo spíše Eh, ne eh, to, abychom prostřednictvím této zprávy eh, nějak své volně rozhodli pro to či ono. Jen tak. A potom, pokud nebudeme intervenovat na trhu krytých dluhopisů, no tak mm, to, takže pokud bychom chtěli intervenovat na tomto trhu, tak je třeba mít dobré řízení rizik na evropské úrovni. Zde i Sven Giegold tomu řekl zajímavé věci. Myslím si, že jedna z základních otázek je, že bude třeba teď diskutovat eh, v rámci tedy vyjednávání, ne, eh, zdali je třeba tlačit nebo ne na roli, na mm, funkci, roli toho evropského systému dohledu, který by dohlížel i nad tím, těmito produkty a teď jde o to, ze jakých podmínek. Děkuji, Pervanš. Chce někdo z dalších kolegů nebo kolegyň vystoupit? Není tomu tak, takže zpět panu zpravodaji. Já již... Eh, Děkuji srdečně za konstruktivní a velice pozitivní eh, zpětnou vazbu k návrhu zprávy. Myslím si, že tady nemáme žádné větší rozdíly v názorech, proto mohu být k závěru poměrně stručný. Co se týká doporučení EBA, tady jak si se kloním k tomu, že bychom se skutečně soustředili na ty principy, eh, které tedy si budou velice opatrné, velice umírněné eh, v rámci té zprávy nebo pozdější směrnice navrhovat nějaká opatření, která by byla regulací krytých dluhopisů na evropské úrovni. Myslím si, že v zásadě by to mělo být i v kompetenci národní legislativy, mělo by to tam zůstat. A to samé si myslím o tom dohledu. Eh, jak říkala Pervanš, pokud ta pravidla jsou národní, a nějak se vztahují k mm, té národní insolvenční legislativě, tak si myslím, že by dohled měly provádět příslušné národní orgány. Co se týká těch European Secured Notes a té kritické poznámky Alfreda Santa, tak eh, já jsem neříkal, že ten produkt sám od sebe by se, abych tak řekl, odlepil od země, ale myslím si, že je důležité o takovéto třídě přemýšlet. Eh, tady by asi bylo potřeba druhé legislativní řešení. Já jsem ve své, ve své zprávě pouze chtěl upozornit na ten rozdíl mezi těmi tradičními dluhopisy, kde jak si bude dávat možnost eh, se poučit z toho, jak úspěšné kryté dluhopisy eh, jsou a kde mohou posloužit i v jiných oblastech. To znamená, že bych se snažil eh, o další regulaci, chci jenom ukázat cestu a pak se rozhodnou kolegislátoři, zdá něco v té věci později udělají. Ke Svenu Gigoldovi. Já to v podstatě sdílím, to, že Tady musíme hovořit o, té, o tom základě pro ERF. E, samozřejmě to je také legislativní e, krok, který bude potřeba e, přehodnotit, jak by ten právní základ, tedy ten výpočetní základ měl být přesně složen, zda se něco bude výjímat nebo ne. Myslím si, že právě to jsou hranice té zprávy z vlastní iniciativy, ale bude to případným vstupem do další práce. koletarilizace eh, a více podrobností, jak říkal Siegfried Murežán, místo pana Rozátyho. Ano, já jsem, já jsem byl hodně zdrženlivý, co se týká té překolateralizace, protože já si myslím, že bychom měli působit eh, principiálně takže já bych v této zprávě nechtěl řícha, říkat víc, než že to je jaksi takové přezajištění eh, celé situace a že k tomu musí probíhat řádný, řádný eh, postup, ale nechci předepisovat, jak ten postup bude vypadat. To si myslím, že je opět eh, záležitostí národní legislativy, aby stanovila cíle a podmínky Eh, protože musí zohlednit různé specifi, různá specifika, jako třeba trhy s nemovitostmi a tak dále. A já si myslím, že my jako Evropský parlament, Evropský legislátor bychom se té debaty měli zdržet. No a jinak tedy ty další podrobnosti o zajištění eh, těch dluhopisů, to jde tak trochu proti tomu, že sama EPP říká, že máme zohledňovat národní specifika, že máme zachovat flexibilitu. Takže já bych byl spíš proto poslední. Ale v zásadě zde necítím žádný velký disent, myslím si, že spolupráce bude dobrá. Děkuji za do, dosavadní spolupráci a díky kolegům, kteří si dali tu práci se k tomu návrhu zprávy vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 27.4. ve 12.00. Eh, projednávat je budeme 29.5. Eh, a hlasovat se bude 19.6., přičemž v červenci na plenárce se bude hlasovat. V rámci bodu různé nemáme nic. Eh, k bodu 8 vás chci upozornit na příští zasedání výboru Ekon 24. dubna mezi 15 a 18.30. Tím je schůze ukončena.